Chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Vážení kolegové, začneme s prací. Mes chers collègues, Vážení kolegové, 7. dubna v pátek došlo k dalšímu teroristickému útoku eh, v krásném evropském hlavním městě ve Stockholmu. Byl to útok prostřednictvím automobilu, nákladního automobilu, který najel do lidí, kde byly čtyři mrtví a patnáct zraněných. Opravdu nenacházím slov na to, jak hovořit o tomto barbarském činu. Jen mohu říct, že jsem nesmírně smutná a prosím, aby sotva dva týdny poté, co jsme si připomněli eh, útok v Londýně, abychom opět eh, minutou ticha uctili oběti. Prosím, povstaňme a mysleme na naše švédské přátele. Je vous remercie. Děkuji. L'ordre du jour. Pořad jednání může být schválen, jestliže nejsou žádné námitky. Nejsou námitky, tak tedy považujeme pořad jednání za schválený. Sdělení předsedkyně. Vážení kolegové, já vás všechny zastupuji, když eh, jsem na služební cestě a proto eh, vám také musím, vás musím informovat eh, konkrétně na téma své cesty na Maltu, kde jsem se zúčastnila Rady ministrů. Chci vás tedy informovat o neformálním zasedání 28. 25. dubna. Děkuji kolegovi panu Korovi, eh, že mi byl po boku při té přítosti a v své složce najdete dvě prohlášení z Valety o bezpečnosti silničního provozu a o námořní dopravě. Jsou to prohlášení, které byly prodiskutovány a schváleny na tomto zasedání. Ve svém vystoupení jsem velmi vášnivě hájila zájmy našeho výboru pro dopravu a evropské zájmy na tomto zasedání v přítomnosti ministrů, kteří se zavázali, že se budou zasazovat eh, o bezpečnost silničního provozu a o námořní dopravu a bylo tedy přijata rozhodnutí, která se týkají celé Evropy. Pokud jde o silniční bezpečnost, to je velmi závažné téma, které se dotýká všech evropských občanů. A já připomínám čísla. 26 tisíc mrtvých na našich silnicích, každoročně. To už není možné. Naše silnice musí být bezpečnější, aby se nestávaly synonymem strachu a neštěstí pro eh, účastníky silničního provozu. Já jsem přesvědčená, že toto téma musí být probíráno na evropské úrovni. Je to zásadně důležité nejen pro výměnu osvědčených postupů, ale také pro harmonizaci pravidel na evropské úrovni. Já jsem tedy na Maltě připomněla, že Evropský parlament a konkrétně náš výbor TRAN již schválili řadu usnesení ve v zájmu bezpečnosti silničního provozu i v otázce námořní dopravy. A e, k této diskusi o bezpečnosti silniční dopravy se ještě vrátíme, až budeme diskutovat o budoucnosti dopravy a pan Jean Tok je eh, zvláštním vyslancem OSN pro silniční bezpečnost, a který právě nás přijde informovat Eh, a bude hovořit o tom tématu, o kterém tak skvěle hovořil na Maltě. Takže když eh, dovolíte, já bych si přála, aby náš výbor se zasádil za to, aby proběhla náležitá rozprava o celém tom balíčku silniční eh, dopravy a její bezpečnosti. Je tady tedy prohlášení ministrů, které podepsali zástupci různých členských států aktů a my, poslanci, musíme také dostat své povinnosti a vytvořit legislativní návaznost, abychom zítra zajistili lepší bezpečnost na našich silnicích. A teď eh, se dostáváme k tematické diskusi. To je digitalizace evropských podniků a také provádění e, nařízení 1025 e, lomeno 2012. E, to probírají příslušné výbory IMCO a ITRE. Naším zpravodajem je pan Telička. Dobrý den, pane Teličko, dávám vám slovo a pak dám slovo ještě stínovým zpravodajům a také samozřejmě dalším poslancům a poslankyním, kteří budou chtít na toto téma promluvit. A nakonec rozpravy vyzvu zástupce komise, aby se ujal slova a e, řekl nám, jaká je pozice komi- Evropské komise. Prosím, pane Teličko. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Já jsem velmi rád, že mohu, můžeme probrat najednou dvě stanoviska, je to společná rozprava dvou stanovisek a to také eh, ukazuje, jakou práci jsme na tom doposud odvedli. Paní předsedkyně, já nebudu opakovat to, co bylo řečeno, co už jsem já sám řekl během rozpravy v únoru. Jenom vás budu informovat o tom, jak jsme pracovali na kompromisních návrzích se stínovými zpravodaji a také Eh, uvedu, jaké jsou zde změny. Tedy eh, zaprvé chci velice eh, ocenit, to není zdvořilostní formulace, chci opravdu velice ocenit všechny stínové zpravodaje za práci, kterou odvedli, protože si myslím, že to byla velmi konstruktivní práce a oni také ukázali, že s těmi 200, více než 200 pozňovacími návrhy. Jsme to zvládli se stínovými zpravodají za dvě hodiny. To bylo opravdu díky velice konstruktivní práci. Já si dovedu představit, že budou kolegové, kteří budou zklamáni tím, že jsme asi eh, nevyjmenovali celý ten dlouhý seznam příležitostí, Ehm, ale to je úmyslně, vážení kolegové, protože eh, v minulosti bylo příliš mnoho různých stanovisek či zpráv, kde eh, jsme zmiňovali všechny možné příležitosti a možná by bylo dobré i provést určité srovnání eh, za celé poslední století, co se prodiskutovalo, jaké možnosti Eh, například tady jsou díky využívání vozid, interaktivních vozidel a co z toho všeho může vzejít. Takže my jsme se zaměřili opravdu jen na, ty, na ta hlavní témata a soustředili jsme se na to, co je možné udělat a nevy, nevyjmenovávali jsme celý dlouhý seznam příležitostí. Highlight three points. Teď mi dovolte zmínit tři body. Eh, které jsou zmíněny ve stanovisku a eh, které jsou změnou oproti původnímu návrhu textu. Za prvé to je zahrnutí eh, malých a středních podniků a startupů. To sice bylo zmíněno i v prvním návrhu textu, ale teď je to Eh, tam zahrnuto důkladněji, takže věnovat se tomu, jaká je úloha malých a středních podniků a startupů. Druhý bod je cestovní ruch. Eh, my se na to nedíváme jen na služby spojené s cestovním ruchem, ale díváme se na velice široký záběr eh, cestovního ruchu z hlediska dopravy, digitalizace, standardizace, Eh, ty mohou využít velmi mnoho příležitostí a my jsme se snažili ukázat atraktivitu eh, tohoto sektoru. Na to jsme se tam soustředili. A třetí změna, to je eh, vytváření pracovních míst a sociální dimenze. A to v porovnání možná s některými i pozněvacími návrhy, které byly předloženy a Ehm, tak jak to předložili někteří kolegové a my jsme to tam dali pozitivně. Můžeme si jistě klát eh, otázku. Měla by se zastavit digitalizace proto, že to může mít dopady na pracovní místa a to si nemůžeme skrývat, že to samozřejmě bude mít dopady na pracovní místa. Odpověď na tu otázku zní nikoli, není možné zastavit kvůli tomu digitalizaci, ale je třeba se soustředit na ty lidi, Eh, vytvořit určité nástroje pro ty lidi, kteří mohou přijít o práci v důsledku digitalizace. A jak jsem už řekl, na to jsme se eh, podívali a snažili jsme se to vidět z pozitivního hlediska. Myslím, že není eh, třeba znovu rozebírat otázku financování z příležitostech, které se objeví do budoucna, samozřejmě vytváření infrastruktury, a tak dále. A tohle ale není věc, kterou my jsme podrobně tady rozebírali. My jsme to spíše jen eh, tak naznačili, protože víme, co máme na mysli a že doufáme, že to bude využito. Dámy a pánové, ještě jedna věc není ve stanovisku, a která by byla legitimní, a to je eh, kyberbezpečnost. Čím více bude digitalizace, čím více bude automatických pochodů, tím více rizik je s tím spojeno. My si ale myslíme, že toto není ten pravý okamžik ani to správné místo, kde bychom se měli pouštět do tohoto rozboru, eh, protože víme, že komise uvedla, eh, že v určité fázi připraví také mm, normy o kybernetické bezpečnosti a tam jistě v těch doporučeních bude možné se tomuto tématu věnovat a teprve tehdy se k němu vrátit. Takže dámy a pánové, já myslím, že eh, to jsem vám chtěla říci, kromě té rozpravy, kterou jsme vedli už v únoru, a eh, to je tedy výsledek naší úvahy nad pozměvacími návrhy a děkuji vám za vynikající spolupráci ze strany stínových zpravodajů. Děkuji, pane Teličko, a dávám slovo paní Varkanen. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodaji panu Teličkovi a také všem stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme měli opravdu velmi dobrou spolupráci na našich zasedáních a pracovali jsme velmi efektivně. Myslím, že jsme dospěli k velmi vyváženému, konzistentnímu stanovisku. Za to děkuji všem. Eh, protože ze strany EPP vidíme, že zrychlení digitalizace v průmyslu je zásadně důležité pro eh, zlepšení růstu, zaměstnanosti ve všech oblastech ekonomiky, včetně dopravy a cestovního ruchu. Digitalizace přináší mnoho nových příležitostí eh, pro zlepšení výkonnosti evropské dopravy. Digitalizace umožňuje ehm, provádět efektivněji, ehm, úsporněji a udržitelným způsobem dopravu díky právě digitalizaci. Podle našeho názoru je to tedy pozitivní přístup, pozitivní duch, eh, se kterým přistupujeme k digitalizaci. Víme, že mnoho lidí si dělá starosti, že mnozí přijdou o pracovní místo kvůli digitalizaci, ale musíme si vy... Mm, uvědomit, že to také vytváří nová pracovní místa. A proto tady zdůrazňujeme, že pracovní síla na to musí být připravena. Je třeba investovat do odborné přípravy a připravit se na digitalizaci eh, v moderním světě. To je důležité v Evropě, abychom byli na vedoucí pozici a naše stanovisko je opravdu velmi vyvážené a v tomto smyslu pozitivní. A možná ještě pár slov k normám. Spravodaj, e, e, jestli tomu dobře rozumím, pokryl obě stanoviska ve svém e, vystoupení, takže tedy evropské normy. Takže dosáhnout plné výhody digitalizace a také společného trhu. V tom je důležité, aby Evropa usilovala o normy, které by mohly být vlastně také i celosvětově používanými normami. Norm, normalizace to je také způsob, jak podpořit eh, nové možnosti, eh, nové služby v dopravě. Podle našeho názoru, tedy EPP eh, ve výboru pro TRAM, máme velice vyvážený přístup i k otázce norem a k otázce normalizace. A k tomu se také takto vyvádřil i zpravodaj Telička. Takže to byla velmi, velmi dobrá práce a věříme, že hlavní příslušné výbory zohlední to, co my jsme ve stanovisku uvedli. Víme, že někdy je to časového, z hlediska časového harmonogramu eh, trochu složité, někdy prostě se zpracovávají pozměňovací návrhy či kompromisy. Ve stejné době, kdy na tom pracujeme my a ve stejné době na tom pracují i ty hlavní příslušné výbory ale snad eh, to přece je, bude možné i přes náročný časový harmonogram. Takže ještě jednou děkuji všem za vynikající spolupráci. Děkuji. A nyní má slovo pan Ujhelý. Tisztelt eh, bizottság, kedves... Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pane Teličko. Dokončili jsme, eh, nebo ukončuje se velice zajímavé období a jsou tady eh, takováto závěry. Když hovoříme o budoucnosti, experti i poslanci z různých frakcí mohou vést velice zajímavou diskusi o velkých výzvách, před kterými Evropa stojí. A také pan Telička to uvedl eh, několikrát, že my jsme vlastně v průběhu jakési nové průmyslové revoluce. A když si připomeneme tu starou průmyslovou revoluci, tak můžeme konstatovat, že eh, nepokrývala revoluce pouze jedno průmyslové odvětví, ale že průmyslová revoluce ovlivnila všechny ohled, ve všech ohledech, eh, vůbec životní styl, eh, struktury a my musíme tedy být velice odpovědní tváří v tvář těmto změnám v Evropské unii. Já myslím, že stanovisko pana Teličky je velice dobrým příkladem. Vždycky jsem podporoval eh, oblast cestovního ruchu a děkuji panu Telečkovi, že přijal můj návrh v této věci. Eh, uvedli jsme, že jsou tady tvůrčí eh, sektory, které pro nás mohou být velice pozitivní. Celkově to myslím, že máme opravdu velmi kvalitní stanovisko. Pokud je o normy, chtěl bych říci, že eh, potřebujeme velice jasný systém norem, který může být dobře používán a který umožní využívat obchodování online, eh, a který omezí eh, zbytečné administrativní břemeno. Musíme tedy přijmout důležitá rozhodnutí, která nás připraví na novou průmyslovou revoluci. SAD podporuje všechny tyto návrhy a já bych chtěl poděkovat svým kolegům a všem ostatním stínovým zpravodajům a zejména panu Teličkovi za velice dobrou práci. A budu i v budoucnu velmi rád na takto spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Zíle tady není, takže slovo má paní Kilenen. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji, panu Teličkovi, za vynikající spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. A myslím, že jsme všichni na stejné vlnové délce. Je jasné, že je třeba provádět normalizaci a provádět digitalizaci. Digitalizace ta by měla proběhnout co nejrychleji, je, bude to ve prospěch eh, celého evropského průmyslu. Například eh, právě v, oprav, v dopravě a v cestovním ruchu je to velice důležité. Tady díky tomu můžeme být více konkurenceschopní. Z osobního hlediska bych řekla, že informace sehrává stále důležitější a důležitější úlohu v dopravě i v cestovním ruchu. Když eh, lidé mohou využívat volný čas a mohou se přemístovat, využívají stále více a více informací, je stále více a více aplikací, inteligentních vozidel a je to stále důležitější. Nezapomínejme, že tady je také záznam údajů a vzájemné propojení. Tady je třeba být obzvláště opatrní, obezřetní z hlediska evropské legislativy, když zvažujeme možnosti dalšího vývoje tohoto sektoru a nezapomínat přitom na malé a střední podniky. Nabízet možnosti financování malých a středních podniků, protože existuje celá řada evropských nástrojů pro financování ty jsou ale často velice zdlouhavé a těžkopádné, když se na to podíváme z hlediska malých a středních podniků, které potřebují reagovat okamžitě. Děkuji. A eh, děkuji. A pak ještě tady má slovo pan Piles. Uh, well, thank you very much, Chair. Um... Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, jak asi vidíte, já nejsem Jill Evans ta má spoždění, ale poslala nám zprávu e, k, této, k tomuto stanovisku. Digitalizace evropského průmyslu, to je e, zpráva, která přináší celou řadu příležitostí, ale také vývez, výzev, a to zejména v oblasti e, dopravy. Text pana Teličky opravdu uvádí takovéto výzvy já bych tady zmínil některé pozměňovací návrhy, které naše stínová zpravotajka eh, předkládá z hlediska posouzení dopadů digitalizace i možností, které přináší. Když eh, se eh, zaměříme na evropské normy, tak můžeme říci, že tady tento text stanoviska je velice dobře vyvážený jsme eh, rádi, že zaznamenáváme, že tady jsou byly zařazeny některé pozměňovací návrhy Jill Evans, zejména z hlediska eh, klimatických změn, cestovního ruchu, dostupnosti. Takže děkujeme zpravodaji a eh, Jill Evans plně podporuje obě zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane Taylore. Já si vás rozhodně nepletu s paní Evans, to mi musíte věřit. Eh, paní Ajuto má slovo za EFDD. Tak, omlouvám se, paní Damato. Ta není přítomná, takže za EFDD. Moje kolegyně tady není, ale nepředala mi ani, co bych měla říct jejím jménem. Dobrá, takže další do diskuse se přihlásil pan Wim van den Kamp. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych reagovat na to, co říkala kolegyně Virkunen. Mě trochu popuzuje, že tady zapisujeme stanoviska, zatímco příslušný výbor již vlastně svou práci dokončil. To podle mého názoru z demokratického hlediska není příliš uspokojivé. Určitě se k tomu ještě vrátím na schůzi koordinátorů. Chtěl bych k tomu říci, že se musíme snažit plánovat svou práci trochu lépe, eh, vlastně navzájem se domluvit, protože je to škoda zvláště pro naše navrhovatele, když příslušný výbor už dokončil svou práci. Děkuji za tuto poznámku. Pan Van de Kampe, nyní má slovo paní De Monte. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Děkuji, že jste zohlednili i cestovní ruch, protože když se mluví o digitalizaci, tak se na to někdy zapomíná. Přitom vlastně i cestovní ruch spadá do kompetencí našeho výboru, tak by bylo dobré, abychom se o tom zmínili. Chtěla bych se vrátit eh, právě k některým otázkám cestovního ruchu. O tom se mluví, ale vlastně eh, v jaké podobě by to měl být eh, ten cestovní ruch? je třeba více podporovat tvůrčí průmysl. Dále myslím, že potřebujeme právní předpisy, které eh, budou odpovídat eh, stavu nových technologií. Neměli bychom vytvářet eh, texty, které vůbec nesouvisejí s reálným světem. Musíme brát ohled i na budoucnost. A pak věc, která se týká ochrany spotřebitelů. Eh, existuje stále více platform, které nabízejí třeba cestovní služby a v tomto kontextu je třeba, aby spotřebitelé byli eh, lépe chráněni, pokud jde o eh, záruky a interoperabilitu dopravy. Děkuji. Děkuji vám. Teď se obracím na komisi. Eh, která také si vyslechla naše názory eh, názory kolegů, stínových zpravodajů, eh, kteří poukázali na efektivní práci pana Teličky. Viděli jste, že ta práce je konsenzuální, protože všichni se shodují na těch hlavních cílech. Ano, probíhá tedy technologická revoluce, především v té digitální podobě, a jak tedy se to promítne e, u dopravních podniků. Já se tedy ptám, co komise plánuje, v jakém časovém plánu a především z legislativního hlediska. E, paní Demonte hovořila o digitálních platformách, což je důležité téma v různých státech. Je to věc, která se i e, někde komplikuje a já bych tedy ráda Eh, slyšela reakce na odpovědi, eh, na, pardon, na otázky kolegů a slovo dostane pan González. Je přítomen? Zvedněte ruku. Tam jste, už vás vidím. Dobrý den. Takže máte slovo. Děkuji. Já jsem tedy González z generálního ředitelství Connect. Nevím, jestli budu schopen zodpovědět všechny položené otázky, ale chtěl bych poděkovat uh, europoslancům a zejména zpravodaji, že tedy zohledňují dopravu i v oblasti digitalizace. A také z hlediska normalizace. Chtěli bychom tedy europoslance v této souvislosti ujistit, že v oblasti oblasti dopravy se rozhodně ta iniciativa nelimituje jenom na tuto oblast, třeba norem, týká se i digitalizace, digitálních inovací v různých odvětvích dopravy. Ta iniciativa digitalizace evropského průmyslu má podpořit digitální inovace, a do výroby, logistiky, různých procesů zapracovat tedy eh, právě eh, digitalizaci, tak aby to pro tyto odvětví bylo prospěšné a zatím je účelem je možné využívat nové novátelské podnikatelské modely, tak aby evropský průmysl byl v lepším postavení na globální scéně, abychom podpořili tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost. V tom tomto eh, ohledu jsme se právě tedy zaměřovali na eh, digitalizaci. Jsme v klíčovém okamžiku eh, vlastně výsledků výzkumu a vývoje. Evropský průmysl a zúčastněné strany, myslím, mohou dobře nyní těžit tedy z té digitalizace a najít si své místo na té globální scéně Eh, mluvilo se o tom také nedávno v Římě, kdy 27 členských států a další státy z EFTA podpořili podpisem tedy eh, právě digitalizaci a automatizaci a také v této souvislosti se hovořilo o prvních normách v této oblasti. My se tedy nezabýváme jenom touto otázkou, ale také dalším dimenzí v do, odvětví dopravy. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, myslím, že jsou tedy v souladu s tím, co říkal zpravodaj za zhrnutí malých a středních podniků a startupů, tvorba eh, pracovních míst eh, a chci říci, že jak už jsem také vysvětloval, cestovní ruch je také důležitým odvětvím v EU a digitalizace evropského průmyslu e, samozřejmě pokryje všechna odvětví, včetně odvětví cestovního ruchu. Pokud jde o normy, můžeme potvrdit, že pokud jde o normy na podporu třeba propojených automatizovaných vozidel, interoperability různých typů dopravy, tak komise podporuje výzkum a vývoj v této oblasti, bude to podporovat i nadále, i na úrovni Mezinárodní normalizační organizace, a to i včetně kybernetické bezpečnosti, která je vlastně důležitá napříč e, sektory. A to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám, pane Gonzálesi, za představení názoru komise. Pane Van de Campe. jenom pro vaši informaci, i když eh, se k tomu ještě dostaneme na schůzi koordinátorů. Pokud jde o hlasování, hlasování na ITRE proběhne 24. dubna a na IMKO bylo, eh, bylo hlasování odloženo bude se konat až v květnu, takže eh, náš výbor a náš navrhovatel má dostatečný manévrovací prostor pro to, aby mohl tedy příslušným výborům předložit stanovisko. Každopádně eh, pan Telička se tady těší velké podpoře a dám mu ještě jednou slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, nejprve chci říci, že jsem rád, že ve srovnání s těmi prvními dojmy. Nás komise ujišťuje, že automatizovaná a propojená doprava nebude jenom taková eh, třešnička na dortu, ale že se k tomu předpokládá takový mnohem obsáhlejší a širší přístup a to jsem tedy rád. Co se týče, týče cestovního ruchu, chtěl bych zdůraznit, že cestovní ruch eh, samozřejmě eh, souvisí eh, také eh, s tou zprávou. Nevím, jestli bylo dostatečně jasné, že považuji tyto otázky za velice dobře propojené. A pokud jde o kybernetickou bezpečnost, my nemáme kompromisní pozměňovací návrh, protože tam byl jenom, jenom jeden návrh, můj číslo 57 protože jinak ta podpora od kolegů byla celkem koncensuální u obou eh, stanovisek, takže máme kompromisní pozměňovací návrhy a jenom jedno, kterým se bude hlasovat separátně. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Připomínám, že hlasování eh, o tomto stanovisku proběhne zítra eh, dopoledne v 9 hodin. Tak doufám, že jste si to poznamenali do svých diářů. Budeme pokračovat s dalším bodem a to je registrace osob na palubách osobních lodí. Slovo dostane paní Bilbao, která je naší zpravodajkou a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové a samozřejmě zase požádám Evropskou komisi, aby zareagovala na položené otázky. Takže paní Bilbao, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Minulý týden jsme už ve Štrasburku uh, diskutovali, měli, uh, měli jsme stín, tím stínových zpravodajů, pět kompromisních návrhů, z toho čtyři se týkají ochrany údajů, eh, přičemž tady jsou určité obavy vyjádřené výborem LIBE a poslankyní za EPP, pokud jde o vlastně právě ty informace byla otázka, zda by se nemělo vyškrtnout eh, slovo bezprostředně nebo automaticky. A abychom tedy toto vyřešili a také ve spolupráci eh, s právníky lingvisty jsme dospěli k dohodě, k návrhu, eh, který se odráží v těch čtyřech kompromisních návrzích a podle tohoto návrhu by tedy ty informace měly automaticky být eh, vymazány, ale není tam eh, a bez nějakého zbytečného prodlení. A to by mělo tedy pokrýt eh, i obavy výboru Libe i poslankyně z EPP. Pátý pozměňovací návrh se týká zapracování Eh, informací o zahrnutí státní příslušnosti na dobrovolné bázi, protože zahrnutí státní příslušnosti, tedy tohoto údaje, to by mělo usnadnit případné informování příbuzných eh, nebo nějaké záchranářské operace a eh, kroky, které je třeba podniknout bezprostředně po nějaké nehodě. Takže toto v hrubých rysech jsem k tomu chtěla říci. E, ta schůzka stínových zpravodajů byla, myslím, dosti konsenzuální, ale ráda si ještě vyslechnu to, co řeknou kolegové, abych viděla, za ten koncenzus který platí i dnes. Děkuji vám, paní Bilbao. A slovo má paní Montero. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení přátelé. Já bych chtěla poděkovat především eh, tedy eh, všem kolegům za práci na tomto textu. Myslím si, že ta spolupráce byla úžasná a jak říkala Iza Skun, eh, bylo tady tedy 66 pozměňovacích návrhů, pět kompromisů. A když dovolíte, já bych k tomu chtěla říci pár věcí. Jednak, že tedy podporujeme elektronický systém, protože tímto způsobem bude možné dobře eh, to aplikovat i malými podniky. Eh, pak eh, také potřebujeme to jednotnou, jednotné evropské okénko nebo jednotnou evropskou přepážku. V tom si myslíme, že je budoucnost, i když některé členské státy zatím jsou ještě docela tomu vzdáleny. Dále třeba článek 9 to je pozměňovací návrh 68, který jsem předložila já. A to se vlastně e, týká krátkých cest a výměny informací. To znamená, když ta cesta trvá méně než jednu hodin. E, myslím, že třeba pro záchranáře je nezbytná dostatečná e, flexibilita i u těchto krátkých námořních spojů. Dále těch deset dál, ten pozměňovací návrh týkající se přenosu informací v deseti minutách, o tom se diskutovalo hodně. Nezapomínejme ale, že se jedná o bezpečnost posádky a bezpečnost cestujících a z praktického hlediska máme ještě pochybnosti, zejména pokud jde o provozovatele, jestli budou schopni takto zareagovat správně, tak jak by to mělo být, protože jedná se o systém digitalizace, a automatizace a je tedy třeba dávat pozor na případné zdvojování práce, které by mohlo ovlivnit další oblasti. A konečně jsem přesvědčená, že zkrácení toho dvouměsíčního období, eh, že výsledkem by byla příliš krátká lhůta a my navrhujeme 24, 24 měsíců, tak jak je to v pozměňovacím návrhu 84. Ale jinak chci říct, že se se zpravodajkou spolupracovalo výborně a jsem přesvědčená, že ta zpráva bude tedy pokračovat nadále a myslím, že je velice pozitivní v mnoha ohledech. Děkuji paní Montero a nyní má slovo pan Ujháli. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, kolegové, chtěla bych poděkovat zpravodajce za eh, návrh. Ta spolupráce byla vynikající. A kolegové se tedy zúčastnili různých nebo několika schůzek, kde jsme o tom společně diskutovali. Souhlasím s tím, že je třeba zabránit zdvojování a že bychom měli registrovat cestující efektivně. Podporuji návrh, že bychom měli jasně definovat, kde je zapotřebí ta jednotná, jednotné okénko a kde je zapotřebí automatický systém řízení pro eh, předávání údajů. Mluvili jsme i o různých technických detailech, ale asi bych řekl, že jménem SD podporujeme eh, kompromisní návrhy a navrhujeme, podpoříme i jejich schválení. Děkuji paní Kilenen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych vřele poděkovat zpravodaji i stínovým, zpravodajce i stínovým zpravodajům za velice eh, rychlou práci. Jsem zvláště spokojená s těmi změnami, které byly zapracovány ohledně ochrany údajů ohledně povinnosti eh, poskytovat informace a ohledně eh, působnosti pro vlastně nějaké kratší eh, přepravy. Myslíme si, že to je taková inteligentnější cesta pro provozovatele třeba v oblastech, kde je hodně ostrovů. Děkuji. Děkuji. Pan Taylor má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji, paní Bilbao. Já jsem byl minulý týden ve Štrasburku na schůzce stínových zpravodajů a jménem frakce musím říci, že velice rádi budeme moci podpořit ty kompromisní návrhy, které byly ve Štrasburku dohodnuty. Pro nás klíčové bylo zajistit ochranu údajů Mm, u eh, cestujících na lodích. Předložili jsme pozměňovací návrh, abychom zajistili, že údaje o cestujících budou využity jenom za účelem ochrany jejich bezpečnosti a že budou tedy zpracovány v souladu s evropskými právními předpisy. Takže jsme rádi, že toto bylo do textu zapracováno a těšíme se tedy na další práci. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Taylore. A teď hned dám slovo Evropské komisi. Dobrý den, paní Kovšenská z DG Move. Děkuji, že tady zastupujete komise, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyni, za milé přijetí. Přeji dobrý den všem. A děkuji také panu, paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za velmi intenzivní práci na této zprávě. My vítáme tuto práci, která byla doposud uskutečněna. Jenom pár připomínek k tomu, co tady zaznělo co se týče těch kompromisních návrhů, které mají více objasnit nakládání s údaji, eh, které byly poskytnuty. Myslíme si, že to je dobrý vývoj pro větší vyjasnění této otázky bez dalšího prodlení. Také vítáme podporu, kterou někteří z vás vyjádřili s ohledem na pozměňovací návrhy týkající se užití modernějších způsobů komunika- eh, internetové komunikace IT a mm, paní předsedkyně mm, se účastnila toho setkání na Maltě před dvěma týdny, kdy se o tom diskutovali, kde jednotlivé členské státy viděly potřebu vývoje nových elektronických systémů pro eh, usnadnění přenosu informací v námořní dopravě. Eh, zejména bych chtěla zmínit ty pozměňovací návrhy, které se týkají zkrácení lhůty pro oznamování údajů o cestujících Myslíme si, že tady byla skutečně potřeba zajistit, aby byly oznamovány včas, ale také, aby to mohlo být, aby se skutečně zabezpečilo, že tyto údaje budou správné. A možná ještě jedna poznámka k tomu, co řekla paní Kilane a pan Taylor, týkající se osobních údajů. Je skutečně mimořádně důležité, aby všechno, co se bude dělat, dít s ohledem na osobní údaje, ať už to bude oznamování v rámci směrnice, aby to bylo v plném souladu s ochranou osobních údajů na evropské úrovni. Stejně eh, to bude platit, to je způsob, jakým způsobem tento pozměňovací návrh byl schválen. Ale my si myslíme, že pro Evropský parlament je to velice citlivá otázka, to znamená, že vítáme také pozměňovací návrhy zpravodajů. A nebudu to opakovat i pro příští zpráci. Samozřejmě se velice těšíme na další spolupráci s vámi a s radou v tom dalším kroku, abychom se snažili eh, finalizovat tyto tři návrhy týkající se bezpečnosti, přepravy cestujících na lodích. Těšíme se na konstruktivní spolupráci a děkujeme za ní také, protože už ji projevili zpravodaj i stínový zpravodaj. Ještě jednou děkuji za, za práci, která byla vykonána. Děkuji vám mnohokrát, paní Končínská. Já jsem se snažila třikrát o správnou výslovnost. A teď dám slovo naší zpravodajce paní Bilbo. Děkuji mnohokrát všem politickým skupinám za konstruktivní pozitivní spolupráci a samozřejmě Děkuji i personálu, um, kteří nám umožnili zpracovat tuto zprávu, aby eh, měla takovou kvalitu. A já jsem se samozřejmě nezmiňovala o detailech dalších pozměňovacích návrhů, o kterých jsme diskutovali na setkání se stínovými zpravodaj. Omezila jsem se na ty pozměňovací návrhy, které byly nejkonfliktnější. A teď, eh, abych zareagovala na eh, některé připomínky komise, stáhneme eh, pozměňovací návrhy 17-18, proto Eh, že jsme se snažili tady zkrátit tu lhutu eh, kratší než komise pro udělování výjimek. Tři měsíce se nám zdalo nejsou dostatečné a určující momentem bylo, že že do tří měsíců nebude možné vyřešit tuto otázku z hlediska eh, řízení či postupu, Usnesení by měla vyústit v pozitivní fakta, proto jsem nevstupovala do podrobností, ale chtěla jsem se ještě o tom zmínit Eh, na adresu Evropské komise. Chci také poděkovat za, kompromisních návrzí, za kompromisní návrhy, které zahrnovaly obavy nás všech týkající se přenosu informací těch 30 minut. Když hovoříme o mm, předávání informací, které, ke kterému by mohlo dojít bezprostředně, automaticky se nám zdálo příliš eh, dlouhé. Eh, v některých případech by to mohlo trvat i hodinu. 30 minut pro přenos informací na trajektu se nám zdá eh, moc a uvidíme, k čemu dojde, protože na minulé schůzi jsme hovořili o tom, zda by bylo nejsprávnější zkrátit tu lhutu na 10 minut. Většině se to zdálo příliš krátká doba, ale eh, zase 30, eh, možná my jsme se snažili sloučit tedy to, abychom eh, dali takový adekvátní výsledek pro všechny skupiny. Myslím si, že to bude dobrá zpráva. Všichni vyvinuli veliké úsilí, abychom dospěli ke společnému stanovisku. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Bilbo. Připomínám, že hlasovat se bude zítra ráno od 9 hodin a teď pokračujeme a dostáváme se k systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu RORO a vysokorychlostních osobních plavidel a dávám slovo našemu zpravodaji panu Rikemu. Dávám mu slovo a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové a poté samozřejmě požádám také Evropskou komisi, aby zareagovala na případné otázky, které tady zazní. Dávám vám slovo. Merci, Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také všem stínovým zpravodajům v rámci programu komise týkající se eh, řízení eh, o zprávu, která modifikuje příslušnou směrnici. A má, jedná se tedy o způsob té modifikace, o způsob změny. Eh, tato zpráva je velmi technická. Ehm, Odůvodnění eh, pro způsob zajištění bezpečného provozu lodí typu RORO a vysokorychlostních osobních plavidel eh, se snaží o zlepšení situace, protože víte, jakým způsobem jsou tato plavidla eh, zatížena a jsou skutečně vystavená, zejména v případě nějaké nehody, Eh, dramatům. A víme, že například ve Švédsku nedávno došlo k nehodě a vidíme, že se to týká skutečné stovky osob, protože charakteristika těchto typů plavidel eh, spočívá v tom, že přepravují hodně cestujících a jedná se o nezbytnost eh, reakce během několika minut. Měli jsme jedno setkání se stínovými zpravodaji. Ve skutečnosti měli jsme 15 pozměňovacích návrhů a dohodli jsme se na tom, že nebudeme dělat kompromisní návrhy, ale budeme se zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy jednotlivě. A, a zdalo se nám to odůvodněno, než je prostě zhromáždit do kompromisu. Nedělali jsme teda kompromisní návrhy, ale snažili jsme se hovořit o celém souboru pozměňovacích návrhů. To byl tedy. A zásadní téma bylo eh, nejprve definovat skutečnost, eh, že bude jedna inspekce eh, před vyplutím lodi a potom také po vyplutí lodi a intervaly těchto bezpečnostních inspekcí by měly být do těch pěti měsíců, jak to navrhuje komise, aby se zabránilo tomu, že prostě budou ty inspekce probíhat příliš rychle za sebou. Navrhli jsme, abychom se vrátili tedy raději k tomu intervalu 4 až 8 měsíců e, z důvodu nejrůznějších e, aktérů e, přepravců, inspektorů a také posáčky. Druhá věc se týká toho, že jsme v této zprávě chtěli dát prioritu eh, eh, těm loděm typu RORO, což nebyl ten případ, čili snažili jsme se podnít členské státy, pro nastanovení nějaké roční kvóty inspekcí. Pakliže budeme dávat prioritu tomuto typu lodí, je třeba umožnit tomu, aby členské státy měly ty kvóty, aby tyto státy měly skutečně během roku efektivní inspekce, což je žádoucí Taky jsme se snažili zohlednit údaje o bez, pro bezpečnost a zdraví posádky, protože ten bod bezpečnosti má dopad na obecnou bezpečnost cestujících. A to se nám zdálo být správným, správný způsob. A potom také možnost o obnovenou inspekci dojde-li k nějakým změnám. Je to tedy možnost, není to žádná povinnost. Existují země, které by si přáli novou obnovenou inspekci Eh, dojde-li k nějakým změnám, aby bylo zabezpečeno, že všechny požadavky budou splněny. Ale jak říkám, není to povinnost. Eh, toliko tedy paní předsedkyně k naší práci. Myslím si, že jsme pracovali v dobré atmosféře. Znovu zdůrazněji, že tady nejsou kompromisní návrhy, ale protože jsme si to přáli na naší schůzce se stínovým zpravodajem, máme tady tyto pozměňovací návrhy, o kterých jsme hovořili s pozitivním tedy hodnocením. Děkuji vám mnohokrát, pane Rike. A nyní dám slovo paní Montero. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, děkuji panu zpravodaji za jeho práci. Diskutovali jsme o tomto bodě a očekáváme Nemáme tady kompromisní návrh, ale myslím si, že nejdůležitější je podívat se, jakým způsobem se nám může překonat, podařit překonat rozdíly tak, aby výsledek byl uspokojící. Dvě připomínky k tomu, co se týče tohoto tématu. Hodně hovo, jsme hovořili o bezpečnosti plavidel a o snaze překonat administrativní překážky. Jednu připomínku k skutečnosti, že tady jsou určité rozdíly ve třídách, pakliže tedy bezpečnost musí být prioritou a to musí zabezpečit eh, systém inspekcí. My se tedy domníváme, že by mělo dojít ale k větší flexibilitě při provádění těchto inspekcí. A co se týče mm, lhůt, pakliže e, došlo ke splnění. E, já se domnívám, že když se nevrátíme ke stejné otázce, aby nedošlo tedy ke zdvojování inspekcí, a já si myslím, že mm, v naší zprávě musíme mm, reagovat na toto všechno. Co se týče definice inspektora, definice inspektora, Eh, který bude definován eh, příslušnými státy. Máme tady pozměňovací návrh, který toto všechno zohledňuje proto, aby inspektoři eh, lodi pod lajkou pod toho státu, pod kterou plují, splňovali stejné požadavky. Proto znovu se snažíme zabránit zdvojování inspekcí. Ještě jednou chci poděkovat panu Spravodovi za jeho výbornou práci. Děkuji mnohokrát eh, paní Montero a teď dám slovo kolegovi po mém boku. Eh, Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně, všechno, co mohu říci, je poblahopřát panu Rikemu eh, za jeho práci. A mm, nechci to říci jenom proto, že jsem spolupracoval a my jsme se vlastně shodli na všech eh, záležitostech a navrhuji, aby tato zpráva v této podobě byla schválena, abychom zabránili těm zdvojením, abychom zlepšili efektivitu a systém inspekcí pro eh, RORO a vysokorychlostní osobní plavidla a aby členské státy také prováděly eh, analýzu rizik. To je pozměňovací návrh číslo jedna, eh, který, a tak bych rád využil této příležitosti, abych zastupoval Maďarsko jako s hlavnou námořní mocnost, ale to říkám ironicky, eh, takže eh, já bych rád zastával také názory námořních států. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Kilenen. Arvoisa puheenjohtaja, ei mitään lisättävää Täydellis- Děkuji vám. Já myslím, že můžeme takto postupovat, ano. Prosím, pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu Riketovi. Je to vynikající. Velmi dobrá spolupráce stínových zpravodajů. Zpráva je velmi aktuální, eh, protože bude 30. výročí strašidelné nehody v Zébruž, eh, které, eh, ve které zahynulo 193, 193 osob, a to jak posádky, tak cestujících. Eh, tento proces zjednodušení a zlepšení již existující legislativy, která eh, pokrývá plavidla RORO, eh, si rozhodně zaslouží náležité zpracování jak ze strany komise, tak ze strany členských států, aby k takovým tragédiím již nedocházelo. Děkuji vám a velmi se těším, že to budu podporovat. Děkuji, pane Taylore. A není pan Vin van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu otázku na pana Riketa. Já myslím, že existuje eh, Memorandum of Understanding z Paříže, který se týká bezpečnosti takového typu eh, lodí. A já se tedy ptám, zda v Evropě eh, jsme ve shodě Eh, s tímto protokolem z Paříže, tedy s tím Memorandum of Understanding, nebo se Evropa pouští nějakou samostatnou vlastní cestou? Děkuji vám. A teď se obracím na Evropskou komisi. Paní Kovšenská, jak jste viděla, máme tady zprávu, která eh, potřebuje vyjasnění určitých ustanovení směrnice, zejména z hlediska časových lhůt mezi inspekcemi. To je věc, která vyžaduje konsensus a mm, různí zpravodajové, stínoví zpravodajové říkají, že je to velice kvalitní text, přitom to je opravdu premiérová věc, neboť tady není kompromisní návrh. Zajímal by mě tedy názor Evropské komise k těmto různým návrhům. Jaké stanovisko k tomu máte? A děkuji, že odpovíte na otázky, které zazněly. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. A já se připojuji k tomu, co tady zaznělo. Všichni děkuji panu Riketovi a já také. Je to opravdu velmi odborná záležitost. A všechny pozměňovací návrhy ukazují, že tady je skutečně vynikající práce zpravodaje, e, a který pronikl do jádra celé věci. Návrh pozměňovacích eh, návrhů vyjasňuje, co je teď na stole. A já okamžitě eh, odpovídám na otázku paní předsedkyně. Navrhované pozněvací návrhy, které se týkají lhuty mezi dvěma eh, ročními inspekcemi, jak tady zaznělo, to znamená, že je tady třeba, aby byl dostatečný časový prostor mezi dvěma inspekcemi, aby tady byla určitá flexibilita, aby se zvolil ten nejlepší Eh, časový harmonogram a to, co je tady navrženo, to opravdu můžeme velmi dobře přijmout. Druhá otázka pana Reketa eh, týkající se konkrétního pozměvacího návrhu. To je otázka, jak řešit takové, řekla bych, riskantnější, i když nechci říci slovo riskantní. Prostě specifické situace za určitých eh, inspekčních režimů, které eh, by mohly být spojeny s kontrolou přístavu. No, my musíme říct, že to je velmi citlivá otázka eh, z hlediska toho, jak reagují národní přístavní orgány Eh, my chápeme, jaký cíl si kladete, ale říkáme si, že možná jsou jiné možnosti, jak dosáhnout eh, stejného cíle. A tady mám především na mysli eh, pozněvací návrh číslo 17. Další bod, který bych chtěla zmínit, a vítám tento návrh je to otázka eh, uvedení konkrétních eh, termínů pro eh, začlenění výsledku inspekce do databáze. Tady směrnice říká, že to má být 72 hodin, nikoli 24 hodin. Ale to je otázka, kde to velice dobře chápeme. Chápeme, co členové výboru TRAM chtějí získat. Paní Montero má návrh Tady si myslíme, že otázka, kterou eh, řešíte svým návrhem, je už pokryta. Není to tedy možná tak zcela nezbytné, aby tady byl tento pozměvací návrh. Ale je to věc, na které můžeme dále pracovat. Paní Montero, pak je tady ještě otázka kvalifikace inspektorů. Plně souhlasíme, že je to velice důležité, aby tady byl nále, byla náležitá úroveň inspektorů, protože jenom tím způsobem je možné zajistit alespoň minimální úroveň inspekcí. Já rozhodně nemohu říct, že nesouhlasím s tím cílem, který je tady eh, jasný. Je otázka, jak to ale formulovat. Dále otázka zajistit, že budou propojeny různé databáze. Já bych chtěla vysvětlit, co my jsme plánovali. Eh, počítali jsme s tím, že databáze o inspekcích eh, bude vycházet z již existující databáze, ale bude mít zvláštní modul. A otázka, zda by měly či neměly být propojeny, to si myslím, že si zaslouží další objasnění. Protože nebude žádný okamžitý, eh, žádná okamžitá vazba mezi těmito inspekcemi. No v každém případě považujeme tyto vaše návrhy za projev toho, že vám velmi leží na srdci bezpečnost eh, námořního provozu. Děkuji. Děkuji vám, paní Košenská. A dám opět slovo našemu zpravodaji, panu Riketovi. Ale pokusím se ještě odpovědět na otázku pana Vindenkampa to je ta otázka týkající se pařížského protokolu, Memorandum of Understanding. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím odpovědět. Děkuji všem účastníkům této diskuse, všem děkuji za jejich vystoupení, za jejich eh, poznámky i za často eh, jejich podporu. To, co řekla paní Montero o tom, že se tady mění místo přidělení Komise částečně na tuto poznámku odpověděla. Já myslím, že to je zcela odůvodněná poznámka, ale je to řešeno vlastně v tom, že je to možnost a nikoli nutnost. Není to povinné. E, to znamená, že mezi státem vlajky a státem přístavu je tady ta možnost. A jde také o to, aby se vlastně aby bylo vlastně možné i udělat znovu inspekci, když si to některý stát bude přát. Eh, ti, kteří to nechtějí udělat, nejsou nuceni znovu infekci, inspekci provést, ale kdo by eh, měl potřebu zopakovat inspekci, může to udělat. To vlastně odpovídá těm diskucím, které jsme právě vedli s paní Montero. A teď odpovídám na otázku pana Vindekampa. Ano, samozřejmě, že nejdeme nějakým jiným směrem, či směrem, který by byl e, v rozporu s pařížskými dohodami. E, spíš e, bych řekl, že jdeme trošku dále a trošku přesněji. Ale to, co stanovuje pařížská dohoda, to tam máme také. Zejména je to obsaženo v přílohách. A rozhodně jsme zcela v souladu s pařížskou dohodou. Eh, takže nejsme rozhodně pod úrovní pařížské dohody, jsme spíše trošku nad ní, anebo zcela v souladu. A dále reaguji na to, co řekla komise. Já chápu, že se trošku zdráháte s tím návrhem 17. Proč? To je pochopitelné, je to v příloze a má to pak dopady ještě na další e, předpisy. Já bych vám chtěl říci, že my jsme jeli přímo do terénu, abychom viděli, jak pracují takoví inspektoři. A je to opravdu velmi jasný požadavek členských států. Takže já si myslím, že spíše než říci, že to vlastně tak trošku vadí že to bude mít, ano, je to pravda, ale bude to mít i další dopady, kolaterální dopady, abych tak řekl. Všichni říkají, že takovéto, takováto plavidla mají přednost. Předpomínal to pan Taylor a nebyl jediný. Ehm, a paradoxní je, že právě tato plavidla, která vlastně vezou nejvíce cestujících, čili jejich problém by ohrozil nejvíce životů. Že taková plavidla vlastně eh, vytvářejí tuto otázku, zatímco u nějakého nákladní lodi typu dvě prostě eh, ten problém nevzniká. No to by bylo opravdu dobré, aby to komise znovu zvážila. Já velmi chápu, co máte na mysli. Asi by bylo dobré, až budeme vést trialog, tak aby se k tomu vyjádřili členské státy. Já vím, v čem je ten problém. Ale já bych eh, přece jen trval na svém stanovisku. Snad jedině bych to přehodnotil, kdyby členské státy na to reagovaly. A v každém případě chci poděkovat všem, kdo předložili pozměňovací návrhy, pokusili se vylepšit eh, text a věřím, že náš konsenzus se bude ubírat dobrým směrem. Děkuji, takže v dobré náladě můžeme pokračovat. Hlasovat budeme opět zítra ráno od 9 hodin začne hlasování. A přejdeme k dalšímu eh, tématu, což jsou bezpečnostní pravidla a normy pro plavidla se stojícími. Slovo má paní Ajuta. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý týden ve Štrasburku jsme se opět sešli se stínovými zpravodaji, kterým všem velmi děkuji. Schůzka byla velmi konstruktivní. Pokud jde o kompromisní návrhy, snažila jsem se Eh, věnovat se těm hlavním bodům. A to i u těch kritických bodů. Já vím, eh, že chápete, co mám na mysli. Jde o hliník. Eh, to je prostě ta otázka výjimky. Snažila jsem se najít nějaké smíření, nějaké zprostředkování hliník. Hliník patří k těm takzvaným ekvivalentním materiálům, takže řekněme to jasně. Prostě celý ten kompromis se točí právě kolem tohoto. Jinak e, otázka ekvivalentních materiálů už by tam vůbec nebyla. Hovoříme prostě o materiálech, které poté, co jsou uspůsobeny, mohou podle použití prostě mít takovýto charakter. O to eh, tady jde a k tomu dospěl kompromis. A pokud je o ekvivalentní materiály a pozici Francie, bylo třeba brát v úvahu eh, charakteristiky francouzského průmyslu. A vlastně s určitým projevením eh, pružnosti, v duchu kompromisu, jsme tedy zvolili těch 8 let a více pro Francii. To je dobré východisko, podle mého názoru. Ještě se k tomu vrátíme, až bude probíhat trialog s radou. A další bod, na kterém jsme se shodli, Potřebujeme určitá vodítka pro ta eh, plavidla 24 metrů. Komise už na tom pracuje. Eh, nechceme vlastně, aby tady existovaly dvoje, aby, abychom zdvojovali práci, která už existuje na mezinárodní úrovni. Vzpomeňte si, na to, že jsme ve své době prezentovali tuto věc. Říkali jsme, že nechceme, aby tady byly nějaké mezery, díry, šedé zóny. Chceme brát v úvahu mezinárodní ustanovení. A další věc, Řecko. Pokud je o Řecko, dospěli jsme k dohodě. Už došlo ke stanovení námořních zón eh, ze strany většiny eh, zemí, ale pokud jde o Řecko, je těžké ty námořní zóny definovat. A proto pro Řecko budeme hovořit nikoli o námořních zónách, ale námořních cestách. Eh, v té věci už došlo k takové předběžné dohodě. A nezapomínejme, že Unie chce zlepšit bezpečnost námořního provozu. Proto jsme řekli, že je třeba zajistit vazbu mezi námořní bezpečností a e, pracovními podmínkami a sociálními podmínkami. To je všechno e, vzájemně provázaná věc. Hlasovat se bude zítra a já na vás apeluji e, na politické frakce, apeluji a prosím, abyste podpořili tento vyjednávací mandát vůči radě. Proč? Protože je třeba vyhnout se tomu, abychom ztráceli půdu u jiných návrhů refit. Děkuji, paní Ajoto. A já teď dám slovo různým stínovým zpravodajům. Nejdříve panu Pogliese. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velice stručně na úvod řeknu zcela upřímně, že děkuji zpravodajce za práci i za upřímný přístup k jednání. Návrh jde dobrým směrem. To znamená, že je třeba směrnici zjednodušit a snížit náklady, eh, odstranit kontroly, které nepřináší nic navíc pro bezpečnost. Již eh, ostatně sám návrh komise se ubíral dobrým směrem. A eh, k tomu máme ještě my svůj přínos různých frakcí, což je přidanou hodnotou. Takže máme tady kompromisní návrh, se kterým se můžeme stotožnit. Řada pozměňovacích návrhů eh, přišla z různých frakcí, tyto návrhy byly zváženy a já, paní zpravodajko, rozhodně podporuji vyjednávací mandát pro jednání s radou. Myslím, že se na tom všichni shodujeme, jsme na stejné vlnové délce. A nyní paní Ayala Sender za SAD, která tady ovšem není. Ptám se, zda za socialisty někdo jiný bude hovořit? Prosím, pan Artur. Děkuji vám. Já mám jednu otázku. Hovoříme o, o zprávě o kolaborativ ekonomii, nebo už jsem trošku to předběhl? Alors, vous voulez aller plus vite que la musique? No, vy jste na to hodně předběhl. Nastavte si sluchátka. Tančíte rychleji, než hraje hudba. No, to je, pane, velice důležité téma, o kterém teď hovoříme, a sice bezpečnostní pravidla a normy pro eh, plavidla se cestujícími. Vraťme se tedy opět k plavidlům. Paní Ajela Sender tady teď není, tak dávám slovo paní Foster. Good afternoon. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych vřele poděkovat zpravodajce, která eh, vedla velice konstruktivní schůzky. Myslím, že eh, většina naší práce, většina kompromisu je v pořádku. Je tady pár věcí, se kterými jsme nebyli tak úplně spokojeni. Jednak je to otázka výběrových řízení, způsob, jakým se přistupuje k výběrovým řízením v parlamentu, protože výběrové řízení obvykle vlastně spadá do otázky vybavení lodí. A nemůžeme tedy podpořit druhý kompromis, protože Eh, se nejedná vlastně o eh, výletní loď. A musíme tedy v tom textu být přesní. A jedná se vlastně o lodi, eh, které spadají i pod mezinárodní právní úpravu a my si myslíme, že by bylo dobré se zabývat nejen evropskými normami, ale také těmi mezinárodními. A to jsme zdůrazňovali už na setkání stínových zpravodajů. A je třeba eh, toto zmínit ještě jednou, protože to nepovažujeme za vhodné v rámci této úpravy. Pokud jde o ty námořní cesty, nejedná se pouze o Řecko, které bude využívat uh, Eh, takovéto koncepty, protože jsou i další ostrovní státy, které musí eh, vlastně vyřešit otázku, za to budou námořní cesty nebo námořní cesty. Já si myslím, že by bylo vhodnější, eh, aby prostě ta konkrétní země třeba byla vyňata a aby tam byl jenom nějaký obecný odkaz. Já chápu tu situaci pro, pro Řecko, ale třeba i ve Spojeném království máme vlastně ostrovní oblasti, platí to i pro jiné členské státy, kde se to taky by musí řešit, takže to je další věc, na kterou jsem tady chtěla poukázat. Pokud jde o sociální normy pro pracující. Já nemám nic proti navýšení sociálních norm pro, spolupra- pro pracovníky, ale to není eh, věc, která by se měla řešit v této směrnici. Tento technický dokument se týká eh, standardů podle příslušných eh, mezinárodních úmluv. Eh, je tady otázka MOP a Mezinárodní námořní organizace, jejich zájemného uznávání a my se tedy nedomníváme, že toto je ta správná směrnice, která by se tím měla zabývat. Pak tady je také otázka vlastně Eh, přeshraničních záchranných operací, ale tato směrnice se týká pouze tuzemské dopravy. Takže nevíme, jestli by se to tam mělo zmiňovat. Takže tohle je pár věcí. Eh, to jsou spíše tedy eh, technické věci, není to nic politického a kromě tohoto jsme spokojeni a myslíme si ale, že bychom se ještě měli zabývat těmito oblastmi, ještě než se to bude eh, dávat do hlasování. Děkuji vám. Paní Bilbao má slovo. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat paní Ajuto za odvedenou práci. Já se soustředím na těch pět kompromisů, na kterých jsme pracovali. Chci říci, že je tedy přijímáme a chci zdůraznit, že kompromis číslo čtyři ohledně hliníku, ohledně toho, eh, zda je to ekvivalentní materiál nebo ne, tak je třeba to řešit tedy v rámci hluty pro převzetí, to považujeme, nebo pro provedení do národního práva, což považujeme za cestu, kterou je to možné vyřešit eh, a souhlasíme s tím. Takový tady bude náš postoj. Pokud jde o ty ostatní detaily, budeme o tom hlasovat v rámci eh, jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale podporujeme těch pět kompromisů. Děkuji. Paní Kilinen, chcete slovo k tomuto tématu? Ne. Pan Petr Van Dálen má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Pokud jde o to zítřejší hlasování, tak bych chtěl kolegy upozornit na náš pozměňovací návrh 39. Je to návrh, který byl v totožné podobě předloženy kolegou Lundgrenem pod číslem 40. A je škoda, že eh, zpravodajka nezapracovala tento návrh do svých kompromisů. O co nám tam jde? V tom našem pozměňovacím návrhu eh, říkáme, že definice tradiční lodi by měla být stejná jako ve směrnici 2002-59. Proč bychom to chtěli? Aby se to sjednotilo ten současný návrh vlastně vylučuje i plachetnice, a ještě tam je také nejistota ohledně toho, co vlastně přesně je chápáno tou tradiční uh, lodí. Uh, tady se totiž nemluví o tradiční osobní lodi, ale jsou i tradiční lodě, které nikdy nebyly tedy uh, koncipovány jako osobní lodě. například e, lodě, tedy původně nebyly navrženy jako osobní, ale dnes už třeba přepravují i cestující. A my bychom chtěli, aby ten výraz e, osobní tedy byl vyškrtnut z té definice a aby se mluvilo pouze o tradičních lodích. Navíc nevím, proč zpravodajka tedy nepřevzala tuto myšlenku, souvisí, je to v souladu s eh, existujícími právními předpisy a zapadly by tam tedy i tradiční lodě, které v minulosti nebyly navrženy jako osobní, ale dnes se tedy používají pro přepravu více než 12 osob. A chtěl bych tedy všechny politické frakce upozornit na význam těchto pozměňovacích návrhů 3940 a očekávám také nějakou reakci naší zpravodajky. Rád bych, aby nám vysvětlila, proč toto nechtěla zapracovat do kompromisního návrhu. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Taylor. Ano, děkuji. Je to odpoledne eh, plné samých díků na adresu zpravodajů a zpravodajek. Já chci poděkovat eh, paní Ajuto za skvělou práci i kolegům stínovým zpravodajům za dobrý a konstruktivní přístup. My jsme velice spokojeni s obsahem, podporujeme všech pět kompromisních pozměňovacích návrhů a především se nám líbí právě ten kompromisní návrh o sociálním rozměru u pracujících, což zapracovává i můj pozměňovací návrh, který zdůraznil zajištění potřebného výcviku a vzdělání zaměstnanců, pokud jde právě třeba i o přeshraniční záchranné operace v nouzových situacích. Takže děkuji. Děkuji. Pan Rike. Děkuji. Já teď tady po, bych se chtěla zmínit vlastně i eh, za Francii k tomu, o tom hliníku. A obrátím se asi na komisi. Chci říci, že považuji za zcela nenormální, že problém hliníkových lodí se bude řešit takto jako ekvivalentní materiál, tím, protože to vůbec není ekvivalentní materiál a myslím si, že si to zasluhuje nějakou specifickou právní úpravu. Paní Ajuta se tak ocitla ve složité situaci, který musela řešit něco, co vlastně nebylo řešitelné, protože ten návrh nařízení vlastně byl špatně. A souhlasím i s poznámkou pana Van Dalena ohledně lodí a osobních lodí. Tady je prostě, mm, jsou problémy v tom návrhu komise, které uvedly eh, parlament a zpravodajku do složité situace. Paní Aju to dělala, co eh, mohla u ekvivalentního materiálu, který není ekvivalentní, ale za kterého tedy uděláme ekvivalentní a s tím, že se tedy doufá, že se to pak bude řešit nějak eh, v trialogu a že se tedy eh, to dostane k návrhu, který bude přijatelný i pro Francii, ale musím říct, že tedy už samotný návrh komise byl úplně špatně. A chci poděkovat zpravodajce za její snahu. Děkuji vám, pane Rikete. A paní Koženská zase může odpovídat na otázky kolegů, takže prosím. Děkuji ještě jednou, paní eh, předsedkyně, a zase bych chtěla srdečně poděkovat celé skupině, která pracovala na tomto textu a konkrétně eh, paní zpravodajce, protože opravdu je to velice komplikovaný text a jak víte také eh, politicky je to možná ještě citlivější než jiné texty. Vítáme kompromisní návrhy, zejména kompromis týkající se přechodného období pro eh, lodě z hliníku. Já bych chtěla hned využít eh, příležitosti a zareagovat na to, co říkal pan Riket. Chci zopakovat, co jsem říkala už dříve. Vychází to tedy z mezinárodních vědeckých důkazů, které uh, Eh, říkají, že to není tak, že eh, hliník by byl eh, rovnocený s ocelí, ale že pokud hliník je správně izolován, tak je rovnocený s ocelí a o to nám právě to šlo v této směrnici. Když jsou lodě z hliníku, které jsou a budou, takže se vlastně budou budovat v souladu s mezinárodními normami právě kvůli bezpečnostním otázkám. A je tedy velice důležité, aby tato směrnice řešila i tuto otázku. A děkuji tedy ještě jednou paní Ajuto za vyvážený kompromis e, v této věci. Pokud jde o e, nějaké pokyny pro lodi kratší 24 metrů, tak chci jenom připomenout, že komise začíná pracovat eh, na takzvaném Small Craft Code, který bude řešit eh, tyto lodě v tuzemské plavbě, zatímco tedy v mezinárodní eh, dopravě se budou nadále uplatňovat konvence nebo umluvy SOLAS. Pak bych chtěla také poděkovat zpravodajce za přístup k rozlišování mezi eh, námořními oblastmi a námořními cestami. Eh, Řecko tady mělo skutečně mimořádné, mimořádné zacházení vzhledem ke specifické geografické situaci, eh, kdyby tedy ta definice námořních cest měla být přijata. Myslíme si, že kdybychom ale znovu otvírali tuto diskusi pro další členské státy, které už vlastně vefinovali ty své námořní oblasti nebo námořní základiny, tak by to bylo problematické pro tu směrnici. Potom tady byla otázka paní Foster ohledně těch obslužných lodí. Obslužné lodě skutečně nejsou lodě, které by se používaly eh, pro eh, vyhlídkové cesty podél pobřeží, ale chtěla bych připomenout, že Eh, například mezinárodní úprava eh, Mezinárodní námořní organizace se neuplatňuje na obslužné lodi v tuzemské přepravě a proto je třeba je řešit v rámci směrnice. A možná ještě poslední věc, kterou bych tady chtěla zmínit, eh, to je změna působnosti tím, že by se vyloučily všechny typy tradičních lodí. Chtěla bych upozornit tento výbor na skutečnost, že rozšíření respektive zúžení působnosti tím, že se definice rozšíří na všechny tradiční lodě, i na ty, které byly přeměněny na osobní lodě, to by podstatně omezilo uplatnitelnost směrnice a vedlo by to k situaci, kdy lodě, které byly upraveny na osobní, vlastně nebudou podléhat bezpečnostním normám, které tato směrnice vyžaduje. A chtěla bych vás tedy upozornit na tento konkrétní návrh, ale Jinak děkujeme za veškerou práci a podobně jako u předchozích dvou směrnic. Těšíme se na konstruktivní spolupráci a doufám, že se dospěje i k dohodě s druhým spolu zákonodárcem. Děkuji. Paní Foster, chcete k tomu ještě něco dodat? Jenom pro vyjasnění. Když se mluví o těch obslužných lodích, a vy jste řekla, že když se tedy používají v mezinárodních zónách, tak spadají pod SOLAS a říkáte, že nebo naznačujete, že se tady používají nějak jinak v tuzemské plavbě, protože to mi z toho snad vyplývá, vy říkáte, že ty obslužné lodě se používají v tuzemské platbě pro, eh, pro výletní plavby, tak to jsem to asi nějak ne, nepochopila. Ne, já jsem právě souhlasila s vámi, že ani v tuzemské plavbě eh, se nepoužívají pro výletní cesty a pak jsem vysvětlila, že ty mezinárodní normy se uplatní pouze tehdy, když se vlastně používají na mezinárodních cestách. Prostě mm, může to tak být, že jsou obslužné lodě, které se využívají i mimo výsostné vody. A potom eh, by se tam uplatnila mezinárodní úprava. Ale já jsem vlastně pochopila to, co vy jste říkali, tak, že vlastně Eh, obslužné lodi nejsou to tež jako výletní lodi, ale možná jsem já špatně pochopila vás a v tom případě se omlouvám. Tak si promluvíme, až skončíme. Děkuji. Já jsem vždycky k dispozici eh, členům výboru, pokud eh, chtějí něco projednat bilaterálně. Takže pochopili jste, že úřad paní Košenské je eh, plně otevřen. Pokud máte nějaké další otázky, budeme pokračovat a dám ještě na závěr slovo naší paní zpravodajce Juto, prosím. Děkuji, děkuji eh, kolegové eh, za vaši podporu. Co se týče těch komentářů, paní Foster, myslím, e, vlastně říkala to tež, co jsme už řešili minulý týden na posledním setkání stínových zpravodajů. Takže vlastně bych e, vám mohla odpovědět e, to tež, takže spíš asi raději zareaguji na kolegu Van Dálena, to jsou ty pozměňovací návrhy 3940. Já jsem je podpořila, ale nezahrnula jsem to do kompromisu, prostě proto, že tam nebyly jiné pozměňovací návrhy k témuž, takže to nebyla podmínka pro to, abychom vypracovali e, kompromis, takže to je jediný důvod. Ale e, jinak samozřejmě souhlasím. Takže ještě jednou děkuji a doufám, že zítra se v hlasování všichni shodneme. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní Ajuta. A Hlasování se koná zítra ráno od 9 hodin. A nyní budeme pokračovat s zprávou paní Kilenen týkající se Evropského programu pro ekonomiku sdílení. A paní Kilenen, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice vděčná za vaši aktivní spolupráci na tomto tématu o ekonomice sdílení. Měli jsme eh, přes 100 pozměňovacích návrhů a eh, musím tedy připustit, že po dvou zasedáních se stínovými zpravodaji si troufnu říci, že výsledek naší práce je veliké zlepšení eh, oproti původnímu textu. Takže, drazí kolegové, děkuji vám mnohokrát. Můj přístup k ekonomice sdílení je velmi pozitivní v celku to, zejména co se týká sektoru přepravy a cestovního ruchu. Eh, v těchto odvětvích se jedná o služby, které mohou využívat ekonomiku sdílení na novém přístupu pro různé diverzifikované alternativy, abych tak řekla, a mohou tudíž vytvářet také nové příležitosti pro vznik dalších pracovních míst. Při vytváření nového rámce pro úpravu těchto služeb můžeme eh, vytvořit eh, inteligentní základ pro inovace eh, v rámci cílů Evropské unie, jako je oběhové hospodářství lepší dostupnost dopravy a rozumné ceny. E, snažíme se usnadnit úpravy na evropské úrovni a e, Máme radost z toho, že Evropská komise sleduje aktivně vývoj na trhu, provádí analýzy a je-li zapotřebí, e, zahajuje akce na evropské úrovni. Náš přístup je tedy k tomu, aby pacient dostal preventivní léčbu, než onemocní. Musíme tedy mít eh, lepší implementaci již stávající legislativy a jednotliví aktéři musí mít dostatečně manevrovací prostor za zajištění sociálních eh, sociální ochrany, ale musíme mít také konkurenceschopné prostředí pro tuto ekonomiku. Co se týče daní, ty musí být placeny tam, kde dochází k příslušným aktivitám a legislativci zde proto vytvoří příslušný rámec a také nástroje, aby bylo možné to tak eh, uskutečňovat. Hovoří se o modelech například v Estonsku a já skutečně doporučuji všem dalším členským státům, aby se snažili snížit možnost daňových úniků v rámci ekonomiky sdílení. A doufám, že komise bude aktivně jednat a vyzývám komisi i členské státy, aby eh, začlenili zástupce ekonomiky sdílení do příslušných konzultačních postupů a procesů. A doufám, že nařízení o ekonomice sdílení eh, bude eh, založeno na příslušných úpravách specificky zaměřených na ekonomiku sdílení v rámci trvale udržitelných řešení. Eh, protože na trhu práce vznikají otázky v této souvislosti a stanovisko našeho výboru musí zvolit eh, pozitivní přístup a upozornit na to, že trh práce se mění a ekonomika sdílení by mohla poskytnout nové příležitosti pro vytváření pracovních příležitostí, které zatím nenašly své uplatnění na trhu práce, ale ptáme, žádáme komise, aby byla bdělá v tomto ohledu a zhodnotila, zda systémy sociálního zabezpečení v členských státech jsou také eh, přizpůsobeny těmto možnostem ekonomice sdílení. Ráda bych také upozornila na potřebu sdílení nákladů a sdílení zisku. Například spolu sdílení automobilů a další sdílení. To jsou eh, různé alternativní modely, eh, které nabízí například systém dopravy, ale rádi bychom vyzvali komise, aby tady vyjasnila rozdíly mezi jednotlivými způsoby eh, dopravy, eh, protože tady máme velký potenciál pro zlepšení aktivit a snížení negativních dopadů přepravních systémů a dopravních systémů, jako je například znečištění vzduchu a tak dále a za správného, využití, za správného aplikování využít celého potenciálu za použití příslušných informačních systémů, jak těch tradičních systémů, tak eh, nových systémů pro ekonomiku sdílení, aby se k tomu, eh, aby tyto systémy používaly všechny úrovně řízení, v oblasti dopravních služeb, které zatím nejsou zahrnuty do plánování dopravy či působnosti dopravního sektoru jako takového. Potřebujeme systémy bez jakýchkoliv skulin, mezer, tak, aby cestující měli větší výběr a ráda bych poděkovala všem kolegům za aktivní spolupráci a pozitivní přístup a samozřejmě také doufám v pozitivní přístup při hlasování o kompromisních návrzích. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní Montero. Děkuji vám mnohokrát, paní Kyllnen eh, za eh, vaše shrnutí, eh, které zohlednilo všechny aspekty. My jsme dospěli k pozitivní zprávě za zohlednění také toho, odkud pocházíme a tudíž to také určovalo naše postoje k ekonomice sdílení. Co je potřeba udělat, je vyjasnit legislativu a vytvořit příslušnou legislativu. Ona, evropská legislativa, už existuje, ale třeba ji modifikovat proto, aby e, také zohlednila hlavní směry, které by mohly příslušným způsobem být aplikovány i pro ekonomiku sdílení na evropské úrovni. My se nedomníváme, že bychom tady měli nějakým způsobem blokovat nové typy ekonomiky, eh, které mohou přinést eh, další možnosti eh, pro dopravu i pro cestovní ruch. Musíme se tedy snažit neblokovat tyto alternativy pro užitek spotřebitelů i podniků, aby to byla tato ekonomika sdílení, která také podpoří podnikatelský duch v Evropské unii. Také bych vám ráda řekla něco, co se týče krátkodobních pracovních smluv. My všichni kteří jsme pracovali v tomto, eh, na tomto tématu v různých pozměňovacích návrzích, máme eh, odlišné názory a proto je důležité dospět ke konstruktivnímu dialogu. My si přejeme, aby Evropská komise pokračovala na práci v ekonomice sdílení, aby, jak už jsem řekla, nedošlo k blokování situací a aby ekonomika sdílení přinesla užitek jak pro spotřebitele, tak pro podniky na základě eh, konkurenceschopnosti ve spravedlivém prostředí a je třeba, abychom měli tedy spravedlivý přístup ke všem také. Děkuji vám mnohokrát a teď pan Artu, máte slovo. So, thank you very much. Děkuji. Já se musím omluvnit, eh, musím tedy omluvit naši stínovou zpravodajku, protože má schůzku v eh, Bukureště a já budu prezentovat její stanovisko. Tedy především je zde poděkování paní Kilonem, zpravodajce za velmi dobrou práci a e, zejména za vyvážený přístup k tomuto tématu. Ekonomika sdílení je novým jevem, velmi pozoruhodným jevem, ke kterému je třeba přistupovat s určitou obezřetností, chceme-li ho co nejlépe využít. Je zde podpora pro konečný text, kde je řečeno, že eh, ekonomika sdílení přináší mnoho pozitivního pro ekonomiku, ale také má některé problematické charakteristiky. V dopravě například eh, ekonomika sdílení může zlepšit mobilitu lidí zejména z hlediska lepšího využití již existujících kapacit a eh, zejména zajištění spojení pro odlehlé oblasti. Podniky pro sdílení takto mohou diverzifikovat nabídku a reagovat na rostoucí poptávku cestujících. Zpráva ovšem také uznává, že je třeba věnovat pozornost sociální dimenzi a vě- lepší ehm, konkurenceschopnosti, lepší ehm, podmínkám, které budou zajištěny a tedy naše mm, frakce podporuje podnikavost, vytváření pracovních míst a reakce na velké výzvy, které jsou na trhu práce. Další věc se týká zdanění a já jsem velmi rád, že je možné diskutovat o možnosti zdanění podniku tam, kde se vytváří zisk. E, to je tedy eh, právě spravedlivé zdanění, když proběhne tam, kde firma podniká. Bo ekonomika sdílení je velice rychle se vyvíjející a měnící se eh, sektor, který vytváří určité vazby mezi různými aktéry. Eh, SAD se domnívá, že komise, členské státy, nové podniky musí vést otevřený dialog a definovat si určitý rámec, který umožní dobrou práci. Děkuji vám. Děkuji, pane Ertugu. Pan Dalton, vy se usmíváte, to jsem ráda. Tak vám dávám slovo. Děkuji, dobrý den, paní předsedkyně. Ano, já také chci poděkovat zpravodajce i e, stínovým zpravodajům za velmi dobrou práci, kterou jsme vedli, zejména zpravodajka byla velmi otevřená různým námětům. Je tam celá řada velmi dobrých Eh, poznámek, ale také určité aspekty, kde je eh, není možné přijmout eh, takové návrhy, zejména například je to příliš diverzifikovaná sféra a mělo by to být předmětem předpisů, které by se týkaly jednotlivých sektorů a ne obecně. Myslíme si, že v některých věcech se jde příliš daleko z hlediska pracovního trhu. E, ekonomika sdílení je dobrá, protože umožňuje určitou flexibilitu, kterou dříve lidé neměli, nejsou prostě otroky nějakého šéfa, který jim diktuje e, ta, čili jim to vlastně dává určité možnosti, kdy mohou sami pracující rozhodnout. E, Nezdílíme ovšem eh, názor, že ekonomika sdílení tady vytváří nějaký problém zdanění, či problém zdaňového hlediska. To tady eh, o tom hovořila kolegyně za SAD. Je z hlediska eh, zdanění je tady samozřejmě ta otázka, kde jsou podniky zdaňovány, tam, kde vytvářejí zisk, čili jde mnoho ostatně oblastí ekonomiky sdílení například nevytváří zisk a tím pádem neplatí podnikové daně. Čili musíme být tady trošku eh, opatrnější. A pak otázka celé zprávy. Asi bychom měli být trochu pozitivnější o eh, ekonomice sdílení. Eh, zejména v oblasti cestovního ruchu a v dopravy, kde to je opravdu právě ta oblast, kde ekonomika sdílení je velmi aktivní když eh, prostě tady podniky mohou poskytovat služby a spotřebitelé si to přejí, jsou s ním spokojeni, tak bychom tomu měli dát ten prostor. Je to dobré pro tradiční služby, je to dobré i pro životní prostředí, i pro města, když se například používá sdílení vozidel eh, ve městech. Ano, to si myslím, že je dobré. Celkově vzato bych řekla, že zpráva je možná trošičku zbytečně negativní, ale můžeme relativně podpořit ten eh, celý eh, přístup, jenom nám trochu vadí ten eh, relativně negativní přístup to, k tomu, co nám připadá pozitivní. Děkuji, pane Daltone. A dávám slovo panu Riketovi. Tak především děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Kilonen za to, že vyvinula velké úsilí na práci, eh, na kompromisech. My eh, vidíme, jak se to projevuje také tady ve výboru, že tady jsou různé přístupy k tomuto eh, tématu sdílené ekonomiky, ekonomiky sdílení. Jsou tady některé proaktivní přístupy, zdůrazňující pozitivní aspekty, které je třeba zdůraznit. A já ostatně věci také vidím spíše v této optice. Pak jsou tady některé trošku mm, podezíravé přístupy nebo přístupy obezřetnější, když se tady objevují některé nové aspekty spojené s určitými riziky. To je normální. Někteří vidí spíš ty příležitosti, výhody a někteří vidí spíš ta rizika že někdo spíš vidí prostě tu opačnou stranu věci. Paní Kilonen tady odvedla výbornou práci. Snažila se vyvážit eh, obě stanoviska, no, obě, oba úhly pohledu. A já myslím, že to odpovídá eh, té textu, na kterém jsem pracoval já, na velmi podobném eh, tématu před několika týdny. Takže myslím si, že by bylo dobré, kdyby to bylo konzistentní ne, a nevypracovávaly se zprávy zcela odlišné ke stejné téma. Já tedy mohu říci, že naše frakce může podpořit ty kompromisy, ale jsou to kompromisy a charakterem kompromisu je právě to, že je kompromisem. Prostě to nikdy není jenom bílé nebo černé, kompromis je prostě mezi tím, není možné spolknout rybu od hlavy a současně od ocasu dále, eh, pokud jde o eh, postoj zpravodaje, tady není možné souhlasit, že ekonomika sdílení zlepšuje eh, důvěru mezi stranami. Prostě ty strany jsou jasně, jasně definovány. Je to poskytovatel služby a spotřebitel a Jistě eh, je tady otázka důvěry v těchto vztazích a také to může být velmi pozitivní eh, ve vzdálených oblastech, venkovských oblastech, eh, kde to přispívá k vytvoření stálých služeb, například z hlediska mobility. Pokud jde o zbytek textu, myslím, že není k tomu třeba příliš dlouze hovořit. Prostě některé věci jsou Eh, radikálnější některé, některé ty stanoviska jsou, nebo některá ta hlediska jsou eh, pozitivnější, vytváří se tady také určité napětí a vyvolává to obavy u některých aktérů, ale globálně vzato toto můžeme podpořit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Rikete. Já jsem se sama přihlásila jako eh, spoluspravodajka. Paní Kilonen, Paní zpravodajko, já vám chci poděkovat za vynikající práci. Proč to říkám? Protože první uh, sdělení této zprávy říká, že ekonomika sdělení velmi postrádá nějaký eh, legislativní rámec. A teď se dívám na Evropskou komisi, když to zopakuji. Postrádá se tady předpisový rámec. A přitom právě takový rámec by byl velmi užitečný. Jednak by definoval um, povahu těchto aktivit, eh, vyloučily by se některé oportunistické platformy. A já tedy říkám, že všechny platformy nejsou ekonomikou sdílení. I když eh, ve velké většině eh, aktéři ekonomiky sdílení jsou právě platformy. Na jedné straně tady máme čistě profesionální poskytování služeb a na druhé straně ekonomiku sdílení. A teď se dívám na pana Daltona. Pan Dalton hovoří o konkrétním příkladu. Říká, eh, nebo zmiňuje, má na mysli podnik Uber. Uber, eh, to je přece dopravní služba, která používá určitou platformu jako rozhraní. A e, je to tedy dopravní profesionální služba. A v tom je právě ten rozdíl, který musíme zdůraznit mezi ekonomikou sdílení a jiným typem ekonomiky sdílení. Protože právě tady eh, je třeba říci, že by to především měl být typ služby neprofesionální. To vidíme právě v oblasti taxíků, autobusů. Tam je totiž také hrozeva eh, dumpingu eh, a tady vlastně ještě pravidla v oblasti sociální, v oblasti daňové, ty se ještě nesetkaly a myslím, že to může vytvořit těžkou situaci. A ještě třetí bod, vážení kolegové, prosím, nemůžeme být naivní e, nezabráníme profesionálnímu využívání takové platformy. To je jasné, mládí je dynamická technická revoluce, kráčí vpřed a mm, Mm, prostě nemůžeme některé věci zabránit, některým věcem zabránit. Otázka tedy zní, jak eh, se podívat na ty profesionální platformy, které se stále eh, množí, vznikají nové a nové a mm, například tím, že by se stanovilo určitá určitý strop, nebo by se od určitého stropu dále zdaňovaly, nebo zda by se přistupovalo k definování po sektorech, nebo si můžeme eh, představit eh, jednotný strop pro všechny tyto aktivity. No, všechny otázky zpráva neřeší a mělo by to být předmětem eh, skutečně evropské legislativy. A myslím, že právě zpráva pana Riketa jde stejným směrem. Myslím, že ty nejčastěji používané platformy, ať už je to spole sdílení eh, aut, eh, tak sharing aut eh, či jiné, tak tady bych opravdu byla proto, aby komise k tomu přistupovala specificky z hlediska dopravy a z hlediska cestovního ruku, kde zásadní otázkou je otázka ochrany spotřebitelů. To je přece jen velmi specifická situace a já bych Eh, očekávala, že se v té věci bude pokračovat. A paní zpravodajka snad bude se mnou souhlasit, že to by neměla být zpráva, která zůstane v zásuvce a že Evropská Evropská komise už by měla opravdu nám nabídnout nějaké řešení těchto otázek, které se tady stále množí. Čili tolik tedy prosím apeluji na Evropskou komisi. A nyní už dávám další slovo stínovým zpravodajům pana Delas Mejkas. Graag even eh, genomen. Ano, eh, já velmi rád budu hovořit, i když nejsem stínový zpravodaj. Především chci říct paní zpravodajce, paní Kloinen eh, a stínovým zpravodajům, že odvedli dobrou práci a ekonomika sdílení je velmi důležitá. Já jsem předložil pozměňovací návrh a jsem velmi rád, že byl zahrnut do kompromisní verze. Podle mého názoru je jasné, že e, ekonomika sdílení je velmi důležitá například v evropské dopravě a může se může vzkvétat i v jiných oblastech. Je to důležité pro podnikatele a pro životní prostředí. A souhlasím s těmi, kdo zde říkali, že eh, tady jsou určité šedé zóny a že je tady roztříštěnost předpisů a že to je třeba řešit. A musíme eh, zajistit, eh, abychom ten rámec nestanovili příliš omezeně, příliš restriktivně. Eh, protože to je ze samotné podstaty aktivita taková seberegulativní a měla by tedy vycházet eh, ze studií, opírat se o charakteristiky různých sektorů ekonomiky sdílení. Tady je důležitá proporcionalita. A myslím, že tedy je třeba vytvořit správné prostředí pro inovující podnikání. Musíme mít na paměti, jaký je potenciál této ekonomiky sdílení. Děkuji. Děkuji, paní De Monte. un ringraziamento alla relatrice. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, stínové zpravodajce a stínovým zpravodajům. Děkuji za kompromisy. Možná se ještě Eh, nějak pozmění, ale celkově myslím, že to je vynikající výsledek. Chci zdůraznit několik bodů. Je třeba tedy, eh, dos, zda chceme dospět k harmonizovanému rámci, nebo zda nám stačí rámec roztříštěný. My nechceme Evropu, kde by každý členský stát, eh, každý odvět, každé odvětví bylo upraveno jinak. To je první cíl, kterého bychom se hm, měli snažit dosáhnout. Dále, Neměli bychom také se vzdávat toho, co už máme nyní. Měli bychom mít vlastně systém zdanění, který se týká všech, kteří mají nějakou profesní aktivitu a také třeba zajistit bezpečnostní normy. Protože musím říct, že v této oblasti je to skutečně výdobytek v těch tradičních odvětvích. Také spotřebitelé si zaslouží tu nejlepší ochranu a platí to i pro eh, dopravu. Musíme tedy zajistit, aby spotřebitel byl řádně chráněn. Děkuji také za to, že se zohlednila možnost eh, přenositelnosti eh, údajů na různých platformách, protože to zajišťuje větší flexibilitu a konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji. Pan Krámer má slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce. Já jsem také přišel s pozměňovacími návrhy, eh, které eh, se zobrazily v kompromisních návrzích a za to chci velice srdečně poděkovat. To se týká samozřejmě zejména snížení hluku, snížení emisí a samozřejmě také pracovních příležitostí. Pracovní místa musí být také ale uskuteč uskutečnitelná a musí probíhat za příslušných své sociální ochrany je třeba využívat lépe alternativy pro zlepšení mobility, zejména na venkově. Ale teď bych se rád vrátil k tomu, co tu zaznělo. Jeden z mých předřečníků řekl, že zaměstnanci nejsou žádní otroci. Já bych rád řekl, pracovníci by neměli být otroky Eh, my jsme přizvali řidiče nákladňáků na nějaké slyšení a byl tady Rumun, který 8 měsíců jezdil nákladním vozem v Německo, Francii, Nizozemsko. 8 měsíců nocoval v tomto nákladním voze a nesměl ani domů, když se mu narodilo první dítě a do, vydělával 233 euro, čili minimální mzda v Rumunsku. To je moderní eh, způsob otroctví a proto musíme dávat pozor na ty formulace. Neříct si to neexistuje. Může to existovat vždycky a musí to být přísně kontrolováno. Je proto třeba, aby tady byla zabudována tato ochrana. Druhý bod, flexibilní charakter musí mít ty služby. Ano, to je pravda. Musí tady být inovativní business modely, ale otázkou je, do jak, jakým směrem se bude inovace ubírat. Před dvěma, třemi týdny existoval nějaký film o letectví a o tom, jakým eh, v, v v Ryanairu. Oni nejsou ani zaměstnáni Ryanairem, ale jsou vedeny jako OSVČ a společnost neplatí žádné daně. To je tedy nesprávná flexibilizace a na to musíme dbát. Samozřejmě chceme kompetitivitu, ale ve správném sociálním rámci. A je třeba zabránit takovýmto jevům a to je úloha komise, aby toto zohlednila. Já vím, že proti Ryanairu piloti, kteří už deset let tam pracují, podléhají různým omezením. Komise o tom ví už deset let a stále ještě nereagovala. A to by mě tedy samozřejmě zajímalo v takovém konkrétním případě, co tady děláte jako strážkyně smluv to je porušení smlouvy a musíme zakročit, jinak se prosadí ti, eh, kteří mm, se cítí být povzneseni nad legislativu, jako by se na ně nevztahovala a eh, to se potom pohybuje takovým směrem, že ze zaměstnanců se stávají skuteční otroci a tomu musíme zabránit. Děkuji, pane Kramere. Slovo má pan Nielsen. No, no, Děkuji vám. Když diskutujeme o této ekonomice sdílení, tak je třeba se zamyslet nad tím, jaké jsou možnosti, jaké jsou nové techniky spolupráce a sdílení společného úsilí. Nese to ale sebou i další problémy. Někdy jsme příliš eh, omezení pohledem podle určitých modelů v dopravě. Ten eh, kolaborativní model vlastně už funguje více než 100 let, eh, protože měl podobu sdílení aut. Existují v dopravě už 100 let různá družstva a svazy. Tady se jedná o nové podnikatelské modely. A já jsem trochu unaven tím, že se pořád říká, jak vznikají nové a nové modely. Oni zas tak nové nejsou. A nesmíme také zapomínat na povinnost platit daně. Já si kladu otázku, zda už je tedy přijatelné nabízet dopravním podnikům, aby se usadili třeba v mé zemi s nějakým novým podnikatelským modelem a aby tedy vytvářeli pracovní místa výměnu za to, že se jim sníží daně, že dostanou prostě nějaké daňové zvýhodnění. Že budou tedy zavádět nové podnikatelské modely, ovšem, které potom často znamenají, že ti dotyční vlastně neplatí vůbec žádné daně. A to je věc, kterou musíme hlídat. Děkuji vám, pane Nilsene. Paní Virkonen má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Kilenen, která spolu se stínovými zpravodaji odvedla výbornou práci protože vlastně se jí podařilo propojit eh, řadu různých námětů do kompromisních návrhů k této kolaborativní ekonomice. A chtěla bych říci, že není realistické si myslet, eh, že budeme mít jeden společný legislativní rámec pro celou eh, kolaborativní ekonomiku, protože v těch různých odvětvích existují velice různé možnosti, eh, jsou tady možnosti například, že někdo, si, že někdo pronajímá eh, byty, tam by to mělo mít jeden legislativní rámec, pak třeba jiný by měl být pro restaurační služby nebo pro sdílení aut. Nelze si představit, že by existovala jediná legislativa pro všechny tyto eh, odvětví. Teď také třeba existují různé rozdíly třeba v tom, jak mohou být krátkodobě pronajímány byty a podobně. Eh, pak tady jsou problémy související s ekonomikou eh, eh, sdílení, které se objevují na evropském trhu a my bychom se měli snažit, aby existovala stejná pravidla na vnitřním trhu pro online i offline služby. Ty, ta pravidla by měla být na vnitřním trhu vždy stejná, ale k tomu ještě vede dlouhá cesta, protože právní předpisy členských států se v tomto navzájem hodně liší. A když se mluví třeba o Iberu, tak členské státy by eh, se měly zabývat i eh, otázkou eh, zdanění na základě svých právních předpisů v oblasti zdanění Měli by se zamyslet nad tím, jak vlastně přistupovat k této nové eh, konkurenci. Pochopitelně není spravedlivé, když třeba některá odvětví jsou velice zatížena právními předpisy a jiná odvětví nejsou prakticky vůbec eh, upravena. Takže je třeba zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a členské státy by v tomto ohledu také měly posoudit své vlastní právní předpisy. Ale je dobré, že komise připravila tato vodítka, což je vlastně takový první krok, aby si členské státy uvědomily, jak mají přistupovat k těm novým firmám. My investujeme stovky milionů eur do zlepšení internetového připojení. Teď vlastně tady máme firmy, které využívají té digitalizace, otevírají se nové metody, nové možnosti služeb a víme, že to jsou služby, které jsou velice oblíbené u našich občanů. Často to jsou služby také velice příjemné, efektivní, ale je skutečně třeba, aby každý členský stát eh, upravil své příslušné právní předpisy, ale takovým způsobem, aby i byl prostor pro inovaci. A ještě jednou chci zdůraznit, že nepovažuji za realistické vytvářet jediný právní rámec pro celou ekonomiku sdílení. Mělo by to být založeno na odvětvovém přístupu. Děkuji. Děkuji vám. A teď se tedy obracím na Evropskou komisi. Za komisi není to paní Vananen a je to pan Takže Vešavanen, generální ředitelství hospodářský růst, Evropská komise. Chci poděkovat eh, všem eh, poslancům, kteří se zde vyjádřili. Myslím si, že to byla velice užitečná diskuse. Eh, zaznělo v ní mnoho zajímavých stanovisek. Jak už poznamenali mnozí poslanci, sdělení komise zdůrazňovalo to, že my vidíme velký potenciál v té ekonomice sdílení a myslíme si, že v této fázi, kdy se ta oblast poměrně rychle vyvíjí, nemělo smysl zavádět právní předpisy. Ale že bychom raději měli vyjasnit pravidla na eh, evropské úrovni a povzbudit členské státy k tomu, aby změnili svá vlastní pravidla tak eh, aby všechny firmy měly stejný výchozí bod při poskytování služeb. A tady samozřejmě, pokud jde o soukromé občany, kteří vlastně poskytují služby jiným občanům, tak jsme si říkali, že by se to mohlo eh, vlastně řešit třeba stanovením nějaké hranice, odkud by se vlastně rozlišovali soukromí občané a profesionálové. Eh, komise nadále v této oblasti pracuje. Máme specifický projekt pro cestovní ruch a ubytování, eh, kde už se spolupracujeme s různými zúčastněnými stranami a zabýváme se eh, konkrétními akcemi. Komise prostřednictvím různých generálních ředitelství zkoumá tuto oblast, protože se velice rychle mění a máme už asi deset různých studií, které budou v roce 2017 hotové a které právě nám mají pomoci eh, formulovat politiku pro eh, ekonomiku sdílení založenou na konkrétních podkladech. Takže i nadále chceme tedy být eh, bdělí, sledovat, jak se vyvíjí situace a zabývat se tím, jak eh, tedy postupovat na evropské úrovni, také v členských státech. Děkuji. Děkuji, ale já jsem tedy nevys... neslyšela důvod. Vy teď chcete ty věci vydělit, vyjasnit, chcete oddělit profesionální služby, to znamená, to jsou všechny ty otázky, eh, které s tím souvisejí činnosti, které už jsou nějak upraveny. A potom je tady, tady ekonomika sdílení a já bych chtěla vědět, proč Evropská komise, když vidí, že toto téma se stále rozvíjí a vyvolává problémy v různých státech, proč komise se konečně nerozhodne pro nějaký regulační rámec, protože kolegové tady o tom hovořili proč v tomto okamžiku nechcete říci, tak to je téma, které se hodně rozvíjí, takže je třeba předejít, předcházet situaci a zabývat se právní úpravou. Protože pokud necháme tuto ekonomiku vlastně rozvíjet se, jak chce, a pak teprve budeme řečit škody, tak to bude problematické. Tak já se tedy ptám, proč, proč v šuplících nemáte uh, už nějakou právní úpravu, která by toto regulovala? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o komisi a její úvahy při přípravě sdělení, eh, tak eh, my jsme vlastně si říkali, že ta ekonomika sdílení se liší v různých odvětvích, rychle se mění, objevují se nové podnikatelské modely. A měli jsme pocit, že pro komisi vlastně tady není žádné odůvodnění toho, aby dělala právní úpravu, která by se stejně ani nemohla uplatnit na všechna odvětví, v nichž takovéto podniky založené na sdílení fungují. My jsme tedy měli pocit, že, to bylo před, že by to bylo předčasné. Eh, alespoň v době, kdy jsme schvalovali tu, ehm, to sdělení o ekonomice sdílení. A chceme tedy nadále bedlivě sledovat situaci a bychom viděli, jak se vlastně situace na trhu vyvíjí, eh, a to tady činíme už nyní. A Budeme tedy vycházet také z těch různých studií a z konzultací se zúčastněnými stranami. Na základě toho budeme dále situaci přeskoumávat. Tak, já mám ještě poslední otázku, protože opravdu pro mě to je důležité téma. Toto je totiž podoba ekonomiky zítřka. A já bych nerada, aby se pak na výbor pro dopravu ukazovalo prstem a říkalo se, že neklademe správné otázky, protože kolegové se ptali velice dobře. Takže vy vlastně říkáte, tak nebudeme radši dělat nic, nechceme tu ekonomiku zbrzdit. Tak mi tedy řekněte dnes, zda má komise ve svých šuplicích studie, jaký je stav těchto studií. Protože paní Virkunen se ptala velice dobře, říkala, že je třeba vyhodnotit. Máte studie? Jak jste na tom? jaká je situace s těmito studiemi a potom my jakožto výbor pro dopravu chceme mít tyto studie k dispozici, tak mě mi řekněte konkrétně, jaká je situace. Paní předsedkyně, eh, generální ředitelství komise několik vlastně za, eh, těchto ředitelství zadalo různé studie o ekonomice sdílení a jak je tomu tedy s těmi studiemi? Eh, trvá to nějaký čas, než se ty studie zpracují, než budou online, ale komise vždy zveřejňuje všechny studie, jakmile eh, jsou dokončeny podle žádných postupů. Hodně studií bude k dispozici ještě letos a tyto studie pokryjí právě i oblast dopravy. A budou tedy dostupné, jakmile budou hotové. Děkuji. Pane Kramere, velice rychle. Já jsem položil otázku, na kterou jste neodpověděl. Hovořil jsem o tom, že dvě třetina pilotů u Ryanairu není ve správném pracovním poměru a to už se 8 měsíc, eh, pardon, let prošetřuje, ale komise vůbec nic s tom neudělala. Co děláte, ale proč neděláte vlastně nic? Mm, uh, Důvod, proč se komise, proč já jsem o tom nic neřekl, je, že tady neexistuje přímé spojení jako ta situace pilotu s tou ekonomikou sdílení. A já se domnívám, že studie, které provádíme, souvisejí přímo s ekonomikou sdílení. Merci beaucoup, euh, la... Děkuji mnohokrát si Dostáváme se tedy dál a já poprosím paní zpravodajku Kilenen, aby ukončila naše diskusi, protože zítra budeme o této zprávě rovněž hlasovat. Prosím, máte slovo pro zhrnutí této diskuse. Děkuji mnohokrát. Já skutečně z hlouby srdce doufám, že si všichni pročetli kompromisní návrhy, které jsme vypracovali se stínovými zpravodaji a Myslím si, že musíme také hledět, jak už jsem řekla, na situaci pacienta a dát mu příslušné eh, prostředky, když vidíme, že by mohlo dojít ke zhoršení situace. A vidíme na této situaci, že budeme potřebovat eh, přístup v rámci zásady jednotného trhu eh, pro tento typ služeb a hospodářští aktéři musí mít také možnost růstu. Eh, já se domnívám, že musíme mít komplexní přístup s jasnými limity, jinak bychom byli eh, v situaci, jako když děti sedí v písku a boří se čím dál tím hlouběji. Tak. Mm, a je třeba, abychom sledovali vývoj situace ale musíme také mm, apelovat na komisi, aby velice bedlivě sledovala aktuální vývoj. Je třeba mm, přebírat osvědčené postupy, tak aby z toho měl prospěch každý, aby nedošlo k opakování stejných chyb. Protože my už jsme zažili takové chyby Musíme hledět na rozvoj situace, ale to neznamená, že bychom měli zvolit takový postup, který by jenom kopíroval to, co se dělalo jinde. Je třeba skutečně aktuálně sledovat vývoj. No, Pan kolega Dalton položil otázku, Danton položil otázku. Já jsem z Finska A nechci, aby to zapůsobilo, jako že jsem pesimistkou. Ne, já chci, aby věci se ubíraly jako předu. Děkuji vám mnohokrát, paní Kilonen. Ještě jednou připomínám, že se bude o této zprávě hlasovat zítra dopoledne od 9 hodin. A teď budeme pokračovat s podporou připojení k internetu v místních komunitách a dávám slovo panu Ertu, protože naše kolegyně Klaudia Tapardel nemůže se zúčastnit naší schůze. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně omlouvám ještě jednou paní Tapardel a velice rád přednesu její postoj k tomuto tématu. Eh, internetové připojení jedna z priorit, eh, z priorit Evropské unie Evropští občané potřebují internet zdajma, bezpečný a snadno přístupný. V tomto kontextu zpráva o podpoře internetového připojení v místních komunitách by měla zabezpečit Wi-Fi pro každého eh, v rámci stanovení cílů komise k jednoduchému eh, přístupu k digitální ekonomice a k digitálním sítím na základě zajištění přístupu zdarma. Eh, měla jsem dva cíle. Na jedné straně jsem se snažila zabezpečit zavedení eh, Wi-Fi zdarma pro dopravní i turistické služby. Logika zatím vězící je, že by tady mohly mít jednotlivé orgány lepší přehled a tím pádem by se také mohla zlepšit kvalita života pro občany. Zdále lepší přístup by mohl nabídnout více bezpečnosti a také možnost většího výběru pro cestující. Eh, stínoví zpravodové na své schůzce souhlasili s tím, že co se týče neomezených zdrojů na iniciativu by se mohlo hledět jako na práci PR. Proto se domnívám, že tato iniciativa musí být správným způsobem představena eh, lokálním orgánům i občanům, aby přinesla odpovídající užitek. Je proto Musíme postupovat moudrým způsobem, ale také se domnívám, že musíme jít nad rámec PR, musíme se soustředit na dosažení konkrétních výsledků. To vyžaduje investice a tady bych rád požádala o podporu všech kolegů v rámci pozdě, o podporu tedy v pozměňovacích návrzích. Kvalita vyžaduje také seriózní investice. V souvislosti s tím bylo také významným aspektem při vyjednávání zdůraznění správné rovnováhy v případě nabídky internetových dopravních služeb. Je třeba vytvořit Wi-Fi spoty umožňující přístup zdarma jak v městských, tak ve venkovských oblastech a to ve všech státech Evropské unie. Tento program by měl být kompatibilní s vnitrostátními a regionálními operativními programy, jako je INDF, a měly by tady být zabezpečeny synergie. Děkuji, děkuji, pane Arture, a dám slovo paní Derkenen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala naší zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Je důležité, abychom měli rychlé připojení všude v Evropě. Je to důležité pro naši digitální ekonomiku i pro služby v celé Evropě. Tento návrh je o lepším poskytování propojení a přístupu k Wi-Fi ve veřejném prostoru. Je důležité připomenout, že v mnoha oblastech Evropy už máme rychlé a spolehlivé internetové připojení a soukromé společnosti hodně investovaly do připojení v mnoha regionech Evropy a já si myslím, že to by měl být mainstream i v budoucnosti. Pro zlepšení a propojení e, bylo by potřeba podpořit efektivní kompetitivitu ale nemělo by tady, eh, neměly by být, neměly by být zaváděné nějaké povinnosti tam, kde dobré připojení již existuje, ať už se týká Wi-Fi anebo mobilních dát, protože my víme, že v mnoha severských státech, ku příkladu, lidi spíše využívají mobilních dat a tudíž není tak významný přístup k Wi-Fi službám. A samozřejmě je také významné, že se snažíme teď podpořit investice v těchto oblastech, tam, kde lidé ještě nemají dostatečně rychlé připojení, zejména ve veřejném prostoru, eh, ta, tak, jak se o tom zmiňuje eh, nařízení. A souhlasím s tím, co eh, jsme slyšeli eh, ve zprávě zpravodaje, že pro náš výbor je nejdůležitější zlepšit eh, informace a přístup k internetu tam, kde jsou ještě hm, určité mezery, také pro zlepšení kvality dopravních systémů a přístupu k nabídce cestovního ruchu a dovolte, abych poděkovala zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. A děkuji všem za dobrou spolupráci. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Tošenovský. Děkuji vám, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za spolupráci a velice konstruktivní práci při zpracovávání e, kompromisu a hledání té, e, té rozumné cesty. Já bych e, možná chtěl upozornit na některé elementy, které vidím jako problematické do budoucna. Jde především o rozsah programu, který společně s alokovanými prostředky tvoří spojené nádoby a je tím právě omezen a je otázkou, jestli bychom ho jej měli rozšiřovat, protože pak bychom se dostávali možná do eh, jiného zaměření takovéhoto programu. Jaké projekty tedy máme podpořit? Eh, v rámci stanoviska dopravního výboru je přirozené a je to úlohou naš, tohoto výboru, eh, že pozornost zaměřujeme na veřejnou dopravu a turismus. Já bych zde osobně viděl velký smysl v zaměření na pokrytí některých dopravních uzlů, kde právě to může splňovat tato veřejná, veřejná dostupná síť. Velmi důležitý dopad pro e, turistický ruch a koordinaci v rámci daného města či obce. Každopádně bychom se měli vyhnout otázkám, jak má být veřejná doprava koncipovaná, zdá má být bezplatná a podobně, Tady bychom měli ctít jednak princip subsidiarity a pravděpodobně také patří do eh, jiné, jiné oblasti, než kdy se bavíme o eh, internetovém připojení a rozšíření těchto možností. Současně vzhledem k objemu alokovaných financí nemůžeme očekávat eh, nějaký dramatický, velký, plošný dopad na konektivitu napříč Evropou. Tady spíš se jedná o motivační doplňkový Eh, hledání možností, kde eh, zlepšit konektivitu právě se záměrem eh, na dopravu a turismus. Toto bychom ale neměli používat jako argument pro navyšování rozpočtu pro tento program, protože bychom se zase možná dostali do zcela jiné, jiné oblasti. Proto obecně navyšování rozpočtu je pro nás trochu komplikovaná charakteristika pro tento program, protože nevíme úplně, se kterých prostředků by bylo, eh, by bylo čerpáno. A nakonec podmínky čerpání bychom měli nastavit tak, aby eh, podporou veřejných sítí nedocházelo ke konkurování soukromého sektoru, jak již zmiňovala má kolegyně přede mnou. Eh, proto naše ambice by neměla směřovat k maximálním rychlostem připojení, ale k tomu, kde vypomoci v dané oblasti, kde eh, to je ať již nezajímavé nebo problematické pro komerční scénu. A eh, to zase ale nesouvisí s kvalitou takovéhoto připojení, nejenom s rychlostmi, protože určitě bychom neočekávali, že v těchto místech eh, veřejného napojení na internet bude docházet k velkým datovým stahování, k velkých datových objemů a podobně. Proto zde zvyšování té rychlosti by je s velkým otazníkem a jsem rád, že i na eh, diskuzi s paní zpravodajkou na stínových zpravodajích toto bylo zohledněno a na tom jsme se víceméně zhodovali. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a kolegům stínovým zpravodajům za spolupráci a věřím, že eh, takto přijaté kompromisy budou bezproblémově přijaty a bude to další vklad pro další rozšiřování Eh, konektivity napříč Evropou. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Tošenovský. A nyní má slovo pan Rado. Hvala lijepa i ja bih želio zahvaliti na dobroj suradnji. Děkuji mnohokrát, dovolte, abych i já poděkoval naší kolegyně za dobrou spolupráci, kterou, mě měli v rám, kterou jsme měli v rámci přípravy kompromisních návrhů. Ale eh, jak Kéž jsou instituce, které mají být eh, cílem. S našimi pozměňovacími návrhy jsme se snažili toto objasnit a také rozšířit rámec působnosti pro umožnění přístupu k rychlému internetu, ale tady by mohly vzniknout určité problémy v zbrzdění této iniciativy, která je, domnívám se, ale přesto určitým způsobem skromná eh, eh, to, co je tady navrhováno, je třeba také uvědomit si, aby podobné věci byly uskutečnitelné, ty, které jsou obsaženy v návrzích zprávy z vlastní iniciativy. Hmm, je třeba disponovat také prostředky, zatím jsou tady prostředky skromné a E, domnívám se, že zatím se nepočítá s příliš velkým navýšením investic v této oblasti. Mám dvě konkrétní otázky. V poslední verzi kompromisních návrhů se hovoří o návrhu veřejné dopravy zdarma. Ano, to je docela problematické. To je něco, co leží v odpovědnosti lokálních orgánů a my přece nemůžeme říci, že bude všude existovat eh, hromadná eh, doprava zdarma. A to, jak už jsem řekl, leží v kompetenci lokálních úřadů. A za druhé, tady byla snaha o dosažení rovnovážné aplikace ve městě i na venkově. Městská hromadná doprava by ale neměla být předmětem těchto diskusí, a proto my máme, Alde má tedy problém s touto iniciativou. Co se týče pozměňovacího návrhu 5 a 6, nehovoří se o ostrovech. V kompromisních návrzích se hovoří o regionech, které eh, jsou ohroženy. A v první verzi se hovořilo také o strovních regionech, ale v té poslední verzi, kterou jsme, kterou jsme udrželi před několik hodinami, už vůbec ostrovy nejsou zmíněny. A my tady nevidíme důvod, proč by neměly být zmíněny, když se hovoří o horských oblastech, venkovských oblastech. Takže by bylo dobré, kdybychom se vrátili k tomu původnímu znění, kde jsou zmíněny i ostrovy když už se vyjmenovávají veškeré uh, regiony, tak tam ty ostrovy také jmenovitě uvést. Děkuji mnohokrát. Prosím, paní Vans. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Uh, já děkuji také zpravodajce. Myslím si, že jsme měli velice dobrou spolupráci. Byl to velice otevřený proces a my všichni velice dobře víme, jak důležité je eh, zlepšovat konektivity, přístupnost internetu v lokálních eh, komunitách. Já například mm, zastupuji celou řadu voličů ve venkovských oblastech a ne vždy je všude stejné připojení, ale naše politická skupina, eh, když si přečetla návrh komise, a už jsme slyšeli také od zpravodajky, eh, že je to vlastně jako určité provozování PR. A když jsme pracovali na kompromisních návrzích, souhlasíme s nimi s výjimkou čísla 12, a to je kompromisní návrh, který začlenuje navrhování e, rozšíření tohoto e, projektu nad rámec určitých let. A já jsem k tomu dala pozměňovací návrh odkazující se nejenom na délku projektu jako takového, ale také Eh, na konkrétnějším, protože my jsme slyšeli poznámky z výboru pro rozpočet také a já si myslím, že my bychom měli se vrátit k návrhu komise, co se týče rozpočtu a eh, měli bychom také vyřešit alokaci peněz v rámci MF, víceletého finančního rámce. Eh, je protože eh, musíme pracovat konkrétně a ne bez vyhlídky na to, jak budou vypadat konkrétní výsledky. Děkuji paní Evans a paní Demonte. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům. Chtěla bych říci, že dostupnost eh, internetu je důležitá. Nejde samozřejmě jen o to, aby to bylo ve městech, ale také eh, na venkově a ve vzdálených oblastech. Eh, internet je přece svým způsobem veřejná služba. Nemůžeme se spokojit s tím, že prostě některé regiony budou stranou Všichni občané by měli mít eh, k dispozici stejný typ služeb. A eh, měli bychom dát nový impuls právě v těch eh, velmi vzdálených oblastech dochází k vylidňování od obyvatelstva a my bychom proti tomu se měli nějak pokusit působit právě dostupností dopravy, internetu. A já jsem v tomto smyslu také předložil um, pozměňovací návrhy. Další věc. Máme právo na informace. Ostatně z hlediska tisku se zdůrazňuje otázka digitalizace, z hlediska nové politiky, z hlediska ehm, cenového nastavení eh, těchto služeb. A také otázka bezdrátového připojení zdarma. E, to e, ta platí také pro otázky cestovního ruchu. E, sami spotřebitelé to žádají. Děkuji. Paní Demonte Pantelička. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji k tomu názoru, který tady zazněl od našeho stínového zpravodaje. Ale dovolte ještě dvě, tři další poznámky. Tento program podle mého názoru by neměl vlastně nahrazovat národní úsilí, národní politiky, národní projekty. Podle mého názoru toto je vlastně takový projekt EU, který by měl doplnit Eh, jistě má v sobě i eh, aspekty PR, toto nějak všichni cítíme, ale já chápu, že digitální kultura v některých zemích či v některých regionech eh, je více zakořeněná a v jiných méně. A pro dle mého názoru by právě toto měl být takový stimul, který by měl vést ke změně a umožnit větší dostupnost Wi-Fi v členských státech já bych chápal, eh, co tady zaznělo o délce toho projektu, eh, že bychom měli eh, usilovat o trošku delší období, delší než tři roky, ale nemělo by to znamenat, že se prostě prodlouží z hlediska finančních prostředků. Protože totiž, i když bychom strojnásobili finanční prostředky, ono by to velký rozdíl neznamenalo. Eh, my jsme výbor pro dopravu, může nás zajímat veřejná doprava, ale otázka všech takových těch uzlů, železniční a podobně, ano. Ale toto už jde trošku za ten rámec, je to také eh, zbytečně eh, nákladné. Já chápu ten aspekt turistický, protože to vlastně násobí dopad. A dovedu si představit, že za pár let Eh, se možná řekne, ano, ten program neuspěl, ale to by pak bylo znamenalo, že jsme neuspěli s touto iniciativou a byla by to škoda, eh, když by to mohlo změnit vlastně i tuto, tento přístup ke kultuře v některých členských státech. Děkuji vám. A já připomínám, že hlasovat budeme zítra. Chtěla by Evropská komise něco říci? Prosím, máte slovo. Jaký je názor Evropské komise na toto téma? Děkuji, že mi dáváte slovo. Obecně za to souhlasíme. S většinou těch poznámek, které tady zazněly od poslanců a poslankyní. Nechtěli bychom, aby rozpočet narůstal. Myslíme si, že to je dostatečné pro tento program. A budeme se snažit, aby to bylo zeměpisně vyvážené, jak také zaznělo. Samozřejmě kompatibilita s dalšími programy je velmi zásadně důležitá a budeme se snažit to do maximální možné míry podpořit. říci, zda je to zaměřeno na místní eh, či venkovské podmínky, to já bych eh, pro jistotu chtěl nechat eh, otevřeno. Otevřenou možnost pro všechny místní komunity. Jistě mělo by to být dobře zacíleno z hlediska cíle a já bych to ale nazíral jako program, který je otevřený pro všechny místní komunity a také e, možnost rozšíření rozsahu. v návrhu e, jsme uvedli, že tady je určitý e, možnost potenciálního použití. Právě je na těch místních komunitách, aby si sami stanovili, kde je to nejlépe využitelno, z jakého úhlu subsidiarity. Nechtěli bychom být příliš restriktivní či nějak příliš stanovovat eh, podmínky, protože ty místní komunity nejlépe budou vědět, eh, jak eh, to použít. Tak já doufám, že jsem reagoval na většinu poznámek, které zazněly v rozpravě. Nevím, jestli jsou nějaké další otázky. Ne, další otázky nejsou, takže děkujeme komisi a budeme dále pokračovat. Máme poslední bod na programu Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost. Evropská gigabajtová společnost a 5G. Pan Zlotovský je navrhovatelem. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za pozměvací návrhy, které předložili. My jsme spolupracovali velmi konstruktivně se všemi stínovými zpravodaji. Máme tady vlastně šest vypracovaných kompromisních návrhů, které ehm, obsahují většinu vašich komentářů. Hovoří se tam o cestovním ruchu, o rozvoji jako další aspekt, eh, který eh, se týká vysokorychlostního internetu. Maximálně eh, jsem se snažil všechno zahrnout do, do kompromisních návrhů. V některých mm, se hovoří právě o tom velkém problému pro velmi vzdálené regiony to je otázka rychlých sítí obecně vzato. Co můžeme udělat pro to, abychom ty rozdíly eh, zmenšili? Ve skutečnosti totiž se tyto rozdíly stále dále eh, zvětšují. Prostě už to, že si uvědomujeme, že tady tyto rozdíly, ty, ty mezery jsou, je důležité. V tom smyslu je třeba rozvinout infrastrukturu a snížit náklady na infrastrukturu. Je také třeba použít různé typy finančních prostředků, eh, provádět jakési blending, aby více peněz eh, k použití a abychom ty projekty dělali vlastně přesně na míru. Při financování eh, infrastruktury bychom měli používat nejen veřejné prostředky, ale také komerční partnery bychom měli využít a e, využívat PPP. E, v těchto oblasti je pravděpodobně zisk velice nízký, anebo přímo žádný zisk. E, je tady otázka bodu čtyři který hovoří právě o této věci, o tom eh, vytváření investic eh, právě na míru veřejné podpory. To je důležité, chceme-li eh, se zacílit na veřejné investory, aby investovali do této infrastruktury. Já myslím, že není třeba někoho přemlouvat a přesvědčovat o tom, pozitivním dopadu rychlých sítí, rychlého internetu na otázky cestovního ruchu a dopravy. My jsme eh, tady, můž, tady máme možnosti eh, zapojit celou řadu služeb, včetně poštovních služeb a dalších, eh, které mohou využívat internet. Takovýto přístup by měl především být na typu Wi-Fi. Ještě jednou chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, děkuji za vynikající spolupráci a apeluji na vás, hlasujte prosím pro tento text během zítřejšího hlasování. Děkuji vám, pane zpravodaji. A slovo má tady pan kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl za naši frakci poděkovat zpravodaji panu Zlotovskému. Chci poděkovat za vynikající spolupráci, kterou zpravodaj projevil. Bylo to opravdu, opravdu to fungovalo velice dobře. Navrhovatel už sám řekl, že jde o velmi důležité téma. Konektivita 5G pro dopravu pro již existující i budoucí inovující ekonomické modely. To vše je velice důležité. Důležité je to také pro eh, cestovní ruch, aby bylo možné vytvářet nové nabídky, které budou zajímavé pro spotřebitele. A umožnit turistům využívat nových ekonomických modelů. Také eh, se hovoří o financování, ano, to je velmi důležitý aspekt. Musíme projevit otevřenost ducha, žádáme komisi, aby vypracovala strategii, která by umožnila využít potenciálu již existujících fondů. A také jsme řekli, že nové modely by se měly vypracovat do budoucna. Další bod, který mě připadá důležitý. Hovořili jsme o těch eh, mezerách, o těch rozdílech mezi regiony z hlediska konektivity. Už jsme hovořili o velmi vzdálených eh, oblastech i u jiných eh, námětů jsme to zdůrazňovali. A tady je to také důležité zajistit tedy konektivitu do budoucna. Bude se ještě více hovořit o autonomních eh, systémech, bezpečnostních systémech, autonomních eh, automobilech, které budou fungovat díky internetu a bude to fungovat ve všech oblastech dopravy, na silnici, na železnici, eh, na, na lodích. Čili z hlediska bezpečnosti je velice důležité, abychom měli dobré propojení, dobrou konektivitu všude aby nezůstala žádná mezera, žádné nepokrytí. Podporujeme tuto zprávu a ještě jednou děkuji mnohokrát za dobrou spolupráci. Merci beaucoup, monsieur Falk. Monsieur Uliri, Děkuji a prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Chci poděkovat eh, panu Zlotovskému za jeho text a možná Nejlepší způsob, jak charakterizovat ten kompromis a celou tu spolupráci, je říci, že všech sedm e, kompromisních návrhů mají podporu frakce SAD. Já navrhuji tedy kolegům, e, aby se to takto, takto přijalo. Má to naši podporu. Blahopřejeme, pane Zlotovský. Toto téma vlastně navazuje na předchozí diskusi, když jsme mluvili o digitalizaci v Evropě. Chytrá doprava je e, z tohoto hlediska podmíněna takovýmto krokem konuktivity, aby e, vozidla mohly e, komunikovat v reálném čase 4G, později 5G. A existují velké rozdíly mezi regiony, a to dokonce v jednom členském státu mezi regiony existují velké rozdíly. A je tady ještě mnohé, co udělat eh, pro oblasti dopravy a cestovního ruchu. Je třeba vytvářet eh, nové modely na základě 5G. Ještě nám zbývá hodně práce. Dovolte, abych dodal, že jak bylo řečeno již ve zprávě Telička, eh, musíme se zaměřit na digitalizaci, potřebujeme 3G, 4G, 5G všude. Děkuji. Děkuji a prosím pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tady opravdu digitální odpoledne dnes na programu. Až na pár drobných výjimek je to stále otázka digitalizace. Ano, já jsem rád, že je tady taková koncentrace. Chci poděkovat panu navrhovateli Zlotovskému. Je to dobrý návrh, dobré kompromisní návrhy, které ALDE může podpořit. Může je podpořit en Je zajímavé podívat se na dvě čísla. Eh, přístup ke 4G v EU 21 a v USA 72%. To je obrovský rozdíl. A pro nás eh, to musí být páteří celé digitální ekonomiky. A eh, to je velice důležité pro dobrou komunikaci. A ještě jeden bod eh, bych rád zdůraznil. Hovořil o tom pan Zlatovský a musím říci, že tady se necítím zcela v pohodě a to je otázka eh, revize eh, vodítek pro státní podporu. Já sice chápu, která logika zatím stojí, ale protože jsem spíše konzervativní, já bych eh, chtěl říci, že otevření tady této kapitoly, to je vlastně příležitost pro určité nežádoucí aktivity, které už nebudou sledovat žádná vodítka. A otázka soustředit se na tuto konkrétní oblast, na tento konkrétní sektor. Já jsem pevně přesvědčen, že e, náklady jsou vysoké, ale to znamená, že pak i ten, ta návratnost bude vysoká. E, bude to ne 25, ale možná 125 e, miliard eur. To je skutečně příležitost pro podporu soukromého kapitálu a to přinese ten rozdíl ne otázka změn eh, pravidel státní podpory. Čili tak to cestou bych se chtěl ubírat já, to jenom tedy na okraj a všecko ostatní podpořit mohu. Děkuji. Děkuji vám. Paní Evans. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já také chci poděkovat zpravodaji Myslím, že se vždycky snažíme dohánět rozvoj eh, a tato zpráva by nás právě tímto směrem měla vést. Nebudu opakovat to, co už tady zaznělo od jiných kolegů a v tom s nimi souhlasím. Spravodaj velmi vhodným způsobem zařadil některé body, jako například inteligentní dopravní systémy. Ano, to i my můžeme podpořit v kompromisních návrzích. Děkuji, paní Evans. A teď se obracím na komisi. Pan Remino má slovo. Děkuji. Já nechci zabírat příliš mnoho času. Děkuji všem poslancům za konstruktivní práci, kterou odvedli eh, do posud eh, a u tohoto tématu do budoucna. Zejména vysokorychlostní konektivita bude velmi zásadně důležitá pro všechny sektory ekonomiky v našich společnostech. Stanovujeme si strategický cíl ve sdělení a eh, zejména ten regulační rámec eh, se teď zrovna projednává. Akční plán pro 5G a také podpora investováním. Děkujeme za odvedenou práci. To je vše z mé strany. Děkuji. A já připomínám, že hlasovat budeme zítra. A než skončíme, dám slovo našemu zpravodaji, panu Zlotovskému. Prosím. Děkuji vám. Myslím, že naše vize budoucnosti je velmi podobná. A pokud jsou rozdíly, projeví se zítra při hlasování. Děkuji, pane zpravodaji, vážení kolegové. Budeme končit dnešní zasedání a sejdeme se zítra v 9 hodin. Začínáme již v 9 hodin a dám vám možná 7 minut. Ale prosím, začněme včas, protože hlasování máme zítra uh, hodně. A dnes končíme trošku dřív. Takže vám přeji hezký večer na shledanou.